Welcome back to the Employment Committee and... Uh, Dobrý den, vítám vás na výboru EMPL. A protože nás čeká dnes velice nabitý program, navrhuji, abychom začali, protože už je 7 minut po 9. hodině. Takže tímto zahajuji naše zasedání. Jak všichni víme, tak eh, cílem je zvolit předsednictvo volbou předsedy a maximálně čtyři místo předsedy podle pravidla 204 jednacího řádu. A takové ověřuji to, že bylo dosažené kvórum pro platnost volby, což je jedna čtvrtina členů výboru. Jste tedy připraveni zahájit volbu? Zdá se, že ano. Takže vás vyzývám k novinaci na volbu eh, předsedy. Paní Zimu, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla navrhnout svého kolegu Tomase Hendla opětovně na vedení tohoto výboru. On již dva a půl roku vedl tento výbor s velice účinnou pomocí předsednictva, také pro vás, paní Luxkok. Srdečně vám za to děkujeme. Víte, že eh, je nemocná. Eh, předal předsednictvu eh, svou deklaraci zájmu a také písemně předal svůj souhlas, protože ten nemůže být z eh, důvodu nemoci. A také nám předal eh, svůj osobní vzkaz a dovolte mi, abych ho zde přednesla. Tento vzkaz je relativně krátký, ale tím také naplníme jeho přání, aby to nebylo, že to není jenom formální rozhodnutí z jeho strany, ale že je sám úsilovně chce zde pracovat předčítám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve poděkovat všem, eh, kteří mi poslali svá dobrá přání během mé nemoci. Jsem pevně odhodlán svoji nemoc překonat a překonávat a od března opět plně být k dispozici k práci v tomto výboru. Chci využít příležitosti, abych poděkoval svým zástupkyním a zástupcům paní k všem koordinátorům a celému sekretariátu pod vedením Andrase Hubra za odvedenou práci. V minulém roce došlo k významným politickým rozhodnutím, které budou znamenat velké změny. Mnoho komentátorů hovoří o tom, že vzniká nový ekonomický světový řád, někdo prorokuje ekonomické a hospodářské světové války. Jsem přesvědčen, že náš výbor v budoucnu bude eh, o to významnější v tom, aby přispěla k tomu, aby zaměstnanost a sociální práva všech lidí v Evropě byla zajištěna a rozšiřována. Tomu chci rád přispívat. Jsem ochoten své zhostit svého úkolu předsedy eh, tohoto eh, výboru i nadále. S pozdravem Tomas Hendl. Tomu dodávám, že jménem své frakce a dvou spolukoordinátorů Mé frakce tedy navrhuje jeho kandidaturu. Děkuji. Eh, eh, Děkuji. Tento potlesk vyhodnocuji tak, že Tomase Hendla můžeme tedy zvolit aklamací. Máme pouze jednoho kandidáta. Takže kladu otázku, zda můžeme zvolit Tomase Hendla jako předsedu e, výboru pro zaměstnanost. Ano. Děkuji vám. Přikročíme tedy k volbě prvního místo předsedy. A opět vyzývám k podání nominací. Paní Steinruck, prosím, máte slovo. Frakce SAD navrhuje Maritu Luxvok. Děkuji vám. Mm, někdo další je nominován? Není. Máme tedy pouze jednu kandidátku. Můžeme postoupit jako v případě předsedy? Děkuji. Velice vám děkuji. A nyní tedy budeme volit druhého místo předsedu. Kandidátem je osoba, která bude navržena panem Kázou a je to pan Roland. Panu kázové dávám slovo. Nebojte, paní předsedkyně, i já to mohu říci. Navrhuji pana Kloda Rolanda do funkce druhého místo předsedy tohoto výboru. Děkuji, můžeme postoupit stejným způsobem jako předtím, ano. Mohu vyzvat pana Rolanda, aby si sedl sem dopředu, do předsednictva. To je, myslím, dobrý začátek. Dobrá, nyní tedy volba čtvrtého místo předsedy. A slovo má koordinátor. Pan Šámbo, prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Skupina ALDE má tu čest vám představit významnou osobnost s mezinárodním uznání, který byl také soudcem Mezinárodního tribunálu pro lidská práva, tedy chci vám představit eh, jako kandidátku na třetí místo předsedkyně Renate Weber. Thank you. We have... Děkuji. Máme tady kandidátku paní Weber. Můžeme zde postupovat jako předtím a vyjádřit naši podporu potleskem? Děkuji a prosím také přijďte sem dopředu zasednout do předsednictva. Předpokládám, že tedy přijímáte nominaci i volbu. I will, yes. I will now ask for uh, the fourth. A nyní čtvrtá nominace. A slovo má Jutta Steinruch za SAD. Frakce SAD navrhuje Agnes Jungerius. A paní Jungerius, vy přijímáte nominaci? Můžeme tedy postupovat stejným způsobem? Zvolili jsme tedy paní Jungerius aklamací, stejně tak, jako jsme zvolili předsedu a místo předsedy. A můžeme tedy zahájit naši činnost. Dnes nás čeká velice dlouhé zasedání a já předpokládám, že zde zůstanete co nejdéle, protože je zde celá řada nesmírně důležitých témat na našem programu. Můžeme postupovat podle navrženého programu, ano? Zdá se, že ano. Jsou k dispozici veškeré jazyky až na eh, finštinu, chorvačtinu a irštinu. A dámy a pánové, chci vás upozornit, že příští týden od pondělí do středy se bude konat naše, e, výroč, náš výroční týden setkání s evropskými parlamenty a zvláště 31. ledna od 9.30 do oběda budeme mít mezi parlamentní setkání a budeme se věnovat mobilitě pracovníků a významu pracovní migrace a také Evropskému pilíři sociálních práv. Další kroky po eh, konzultacích na radě zúčastní se paní komisařka Tyson a proto vás chci opravdu vyzvat a pozvat, abyste si našli čas a dostavili se na toto zasedání. Program onoho zasedání je opravdu nesmírně důležitý pro činnost tohoto výboru. Bodem 8 programu je schválení zápisu ze schůzí z října, listopadu a prosince. Mám pocit, že jste tomu řekli ano. Tím se dostáváme k bodu 9 a to jsou pracovní podmínky a nejisté zaměstnání pro ne, projednání návrhu zprávy pana Neoklise Silikiotise. Pan kolega Neoklis Silikiotis je ještě na cestě, tak teď nevím, jak postupovat. Možná bychom mohli dát slovo tady místo předsedům. Souhlasíte-li? Takže slovo má stínový zpravodaj pan Claude Roland, který je stínovým zpravodajem pro problematiku nejastého zaměstnání. Prosím, máte slovo. OK, merci. Děkuji. A děkuji eh, také zpravodaji, i když tady zatím ještě není, protože si myslím, že předložil text, eh, se kterým se dá pracovat a budeme mít eh, zajímavé diskuze, protože je to nesmírně aktuální a jsou tam věci, které jsou velmi důležité. Chtěl bych připomenout ještě jednu eh, větu, eh, kterou vyslovil pan Juncker eh, na setkání evropských odborových svazů. Uvedl, že není normální, že pracovní smlouvy, kterým jsme kdysi říkali atypické, to znamená doba na přechodno, práce na um, nestálý úvazek a uh, různé Eh, jiné nejisté podmínky jsou v současnosti eh, běžnými smlouvami. Myslím, že tak se vyjádřil. A dále bych eh, řekl, že musíme přihlížet k tomu, jaká jsou fakta, i když některá ta fakta se nám nelíbejí a nejsou pozitivní. Vývoj hospodářství přináší velké změny v pracovním světě a v práci jako takové, zejména pokud jde o různé typy smluv, pracovně právních. Ehm, tady eh, riziko té nejistoty roste velkým eh, tempem a eh, je to spojené také s rozvojem tzv. kolaborativní ekonomiky, kde mizí hranice mezi ehm, nezávislými pracovníky OSVČ a hm, těmi, kteří mají pevný pracovní úvazek. Vzhledem k tomuto vývoji tady můžeme zaujmout trojí postoj. První postoj a někteří mají tuto vizi, je pohlížet na to tak, že tento vývoj je zkrátka pozitivní, že nabídne mnohem více flexibility podnikům a mnohem více svobody. Já se ovšem obávám a jsem dokonce přesvědčen, že tomu tak není. Mé přesvědčení je v každém případě, že podniky, stejně tak jako zaměstnanci, potřebují jistotu, pocit bezpečí, potřebují eh, určitou předvídatelnost a když tady bude růst flexibilita, eh, tak to může narušit celé to prostředí eh, a soudržnost, sociální soudržnost. A další věc, kterou bych chtěl uh, zmínit, tedy další možný postoj, to je takzvaná pštrosí politika. To znamená, že nechcete ten vývoj, nechcete tu změnu, můžete se tvářit jako, že to tady není a můžete si myslet, že jako mávnutím kouzelné hůlky se můžete vrátit do situace, která byla dříve, kde všichni měli uh, pracovní smlouvy na dobu neomezenou. Ale to Eh, není možné, protože to nám neumožní ovlivnit eh, skutečnost. A třetí postoj, a to je postoj, který si myslím, eh, že je vhodný, to je zohlednit to, co se děje, jak se situace v praxi vyvíjí, ale přijmout nezbytná opatření, která jsou zapotřebí, abychom zajistili podmínky pro pracovníky a žadatelé o práci. Takže samozřejmě může tady být určitá míra flexibility, je to přijatelné, ovšem Eh, tady za několika podmínek. Musí být vyjednány sociálními partnery a musí být eh, doprovázeny opatřeními, které zajistí pracovní eh, dráhu, nabídnou větší jistotu pracovníkům, díky čemuž tedy potom oni lépe zareagují na mm, nebo my zareagujeme lépe na realitu na hospodářském trhu. Takže podle mého názoru bychom se měli takto k tomu stavět a v tom duchu jsem také předložil pozměňovací návrhy ke zprávě pana Silikotise. A závěrem bych pouze zmínil to, o čem jsem již hovořil, to je ta kolaborativní e, ekonomika. A dnes k tomu bude i e, dokument. To nesmíme vnímat Eh, ani jako démona, ani jako anděla, ale eh, něco, co nás přivede k tomu, abychom přišli s novými pravidly. Pokud nevymyslíme nová pravidla pro tu eh, novou realitu, tak ta pravidla vymyslí jiní aktéři, a to trh, a, a víme, že to by mohlo být dosti divoké. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní má slovo Sean Simon. Děkuji, paní předsedkyně. A s velkým potěšením tu zastupuji ohledně této zprávy SAD, i když to není zpráva naší frakce, ale frakce GUE. Myslím, že je to eh, kvalitní zpráva a mohu říci, že na to nahlížíme opravdu hodně podobně jako pan zpravodaj. Stejně tak se můžeme eh, přidat k připomínkám pana Rolana, eh, že tedy tu panuje opravdu neobvyklá zhoda i přes eh, politické strany ohledně tohoto tématu. Pro mě je to důležité téma. Osobně tedy zastupuji oblast West Midlands ze Spojeného království, které která tady má opravdu vysoký počet lidí s atypickými eh, kontrakty než jiné oblasti Spojeného království. Já vím, že definice jsou velice složité a nadefinovat ty prekérní neboli eh, netypické formy práce je složité ale zpravodaj tady vykonal dobrou práci a měli bychom se ale snažit ještě trochu více odlišit ty prekérní druhy zaměstnání a pracovní podmínky, což se vynasnažíme prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů učinit. Už máme určitou legislativu na úrovni EU o právech e, pracujících a je třeba zajistit, aby se tato práva uplatňovaly na všechny pracující, ať jsou tady zaměstnáni v různých typech pracovních poměrů. Samozřejmě, že i situace se vyvíjí a změní a měli bychom tedy poměrně radikálně přepracovat celý ten svět pracovních a zaměstnaneckých vztahů i s ohledem na budoucnost, protože se liší hodně od minulosti. Potřebujeme tedy vykonat toto úsilí a zajistit tedy, že od teď eh, lidé opravdu budou mít eh, prostě eh, kvalitní pracovní podmínky, nebude jejich práce eh, nebo jejich situace v práci nijak zneužívána. Toto musíme vyřešit prostřednictvím legislativy. Přejeme si minimální eh, normy při práci, jsou tu nejrůznější druhy práce, nenahlášená práce, nejrůznější druhy netypických smluv. A to si myslíme, že je třeba tedy vyřešit, je to nepřijatelné v těch šedých oblastech, řekněme, ty definice jsou takové nejasné a tam je třeba jasně nadefinovat ty vztahy. Otázka digitalizace pracující eh, platformy, to může být eh, určitá příležitost, nicméně určitě musíme tedy aktualizovat naši legislativu, aby vše bylo smysluplné. A ještě na závěr, Nejsem si jistý, zda tu dnes máme zástupce komise. Pokud ano, tak doufám, že eh, nám něco sdělí. Myslím, že na závěr eh, bych měl říci, že tedy eh, je dobré mít zprávu, ale potřebujeme opravdu legislativu ze strany komise. A tato zpráva je kvalitním začátkem, nicméně musíme to vzít vážně a následně by tedy komise měla přijít s konkrétním legislativním návrhem. Předseda eh, Juncker se toho chopil zpočátku dobře, ale je třeba tedy učinit víc. Thank you, Mr. Simon. Uh... Děkuji, pane Simone. Takže uh, my jsme již zahájili diskuzi a v mezidobí se mezi nás připojil i pan zpravodaj, takže pan Silikiotis je přítomen. Mezitím tedy pan Roland a pan Simon se pozitivně vyjádřili k vašemu textu zprávy a nyní tedy předávám slovo vám, abyste nám stručně mohl vaši zprávu představit. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych se chtěl omluvit za spoždění. Bohužel tedy musel jsem být i na jiném eh, zasedání v parlamentu, někdy prostě tomu tak dochází a musel jsem předsedat ustavujícímu zasedání výboru ITRE. Chtěl bych poděkovat eh, v mezidobí kolegům, které, kteří se již vyjádřili. Početné studie prokazují, že nejrůznější druhy Eh, jiných eh, pracovních smluv se objevují, také částečný úvazek eh, se podstatně navýšil za posledních 15 let. No a tyto nové druhy zaměstnaneckých smluv, jak si odklánějí ty řádné definice napojené na zaměstnání. No a objevují se tu také nejrůznější netypické druhy pracovních smluv, no a to má podstatné negativní dopady na sociální soudržnost, na sociální práva, napojené na otázky sociálního dumpingu, sociální pilíř, to, tyto všechny oblasti se zabývají také pracovními podmínky. Já souhlasím s tím, co řekl kolega Simon, že bychom měli pokročit tedy o kroku předu předložit legislativní návrh. No a samozřejmě toto je jaksi prací komise, ta by s tím měla přijít. Snažíme se nalézt tedy nějaké základy pro pochopení, pro politický dialog v této uh, zprávě. Toto je náš záměr. No a snažíme se to prostřednictvím definice Mezinárodní organizace práce toho, co je důstojná práce. To by měl být základ pro naše jaksi, chápání, vnímání těch typických a netypických eh, forem práce a pracovních podmínek. Potřebujeme tedy eh, zapracovat na narůstající deregulace těch pracovních podmínek, což tedy eh, byla jakási reakce na finanční krizi, ty smlouvy s nulovým počtem hodin, ty částečné úvazky, ty neplacené stáže, nenahlášené druhy práce. Prostě toto všechno musíme vyřešit a eliminovat. Pak jsou tu také jiné výzvy pro naše pracující, například navyšující se digitální transformace zaměstnání. To všechno vede právě i k navýšení těch atypických forem zaměstnání. No a tato tendence bude pokračovat, bude se navyšovat, pokud eh, nepřistoupíme k nějakým legislativním krokům, nepřipravíme žádný eh, rámec. Jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni by se měla zajistit ta důstojná zaměstnanost pro všechny. Má to dopady na společnost, eh, na, balíč, na důchodové balíčky na práva pracujících jako taková obecně. To znamená, je naprosto zásadní ze sociálního hlediska něco v tom udělat, zapracovat i na vyjednávání. A z toho důvodu tedy tady apeluji na komisi i na členských státech, aby přistoupili k nějakým aktivitám v této věci. Tedy konkrétní akce, které v konečném důsledku povedou k úplnému odstranění eh, nenahlášeného druhu práce. Také musíme využít nástroje, jakým je sociální eh, dialog a kolektivní vyjednávání, což je jediný způsob, jak eh, můžeme do této debaty zapojit i samotné pracující. No a na závěr. Výs- nějaké monitorovací mechanismy v členských státech tady mohou také hrát důležitou roli, aby se zajistily řádné podmínky a aby se ta nenahlášená práce odstranila. Tato otázka je také napojená na migraci. Právě v těchto pozicích se nacházejí často i migranti a takovéto druhy tedy práce bychom měli odsoudit. Pak eh, otázka eh, financí, tedy veřejné investice by mohly navýšit právě, eh, pardon, snížit tuto špatnou situaci. No a co se týče členských států a zodpovědnosti členské státy, ty by měly zajistit práva pracujících, práva žen, práva mladých lidí na práci, všech těch kteří pracují v té takzvané šedé ekonomice, a pracující migranti a podobně. To je tedy taková stručná prezentace mé práce a já se velice těším na spolupráci s ostatními stínovými zpravodají ze všech politických skupin, abychom tedy mohli představit eh, kvalitní výsledný produkt. Děkuji, paní McIntyre. Děkuji. Také já chci velice poděkovat panu zpravodaji za tento návrh zprávy. Myslím si, že je důležité to uznání, že flexibilita na pracovním trhu, což považuji, že důležité, není, neznamená snižovat práva pracujících. Flexibilita znamená úspěšně vložit do rovnováhy pracovní podmínky se schopností eh, jednotlivců a zaměstnanců připravit takové podmínky, které budou vyhovovat oběma stranám. Toto je důležité si uvědomit, když třeba tu hovoříme o částečných úvazcích a pak o té navázanosti na prekérní formy práce. Já z vlastní zkušenosti vím, jak důležité jsou částečné úvazky, zejména pro ženy a jejich možnost dostat se na pracovní trh. V mé zemi míra zaměstnanosti mezi ženami stoupla rekordně až na současných 70 což je zatím nejvyšší údaj. No a mám určitou obavu, že když se zaměříme na ty prekérní druhé práce, tak to tak spíše zní negativně, ale že eh, by z toho nemělo vyplývat, že částečný úvazek je něco špatného. Také eh, jsme toho názoru, že tu existuje určitá možnost pro ty eh, nulové, eh, ty smlouvy s nulovým počtem hodin. To bychom také neměli úplně odstraňovat. Takové situace v, v Spojeném království existují, ale lidé si to přejí. Další věc, která ona existuje, a od, myslím si, že to tak nemusí být úplně všude, že při vypracování pravidel na evropské úrovni je třeba uznat to, co je třeba vykonat na evropské úrovni a co na národní. A pokud máte ty smlouvy s nulovým počtem hodin, tak máte stejná práva jako um, na plný úvazek eh, zaměstnanci. Takže tady je důležité si uvědomit, že máte práva, i když máte smlouvu s nulovým počtem hodin. Takže tady opravdu apeluji na určitou míru pochopení té vážnosti toho významu flexibility, ale také toho, jak eh, zajistit kompletně eh, ta práva pracujících a ochránit je. Dále je také důležité, aby samotné prosazování šlo ruku v ruce s e, zajištěním těch práv pracujících. Je třeba tedy, abychom zajistili, že tu máme opravdu zacílené prosazování, že ty nové objevující se modely nepůjdou tedy na úkor našich pracujících. A možná, pokud e, dovolíte, nějaké konkrétnější připomínky v bodu odůvodnění A a v odstavci 1. Tady nesouhlasíme s tím, že všechny ty způsoby nestandardních a netypických forem, že jsou prekérní. Také si myslím, že v bodu odůvodnění B, že jsou tu určité e, problémy s, e, s určitými druhy se samostatně vydělečnou činností může být někdy problematické. Nicméně může to být také o tom, že příslušná legislativa v některých členských státech nebyla řádně implementována. Pak v odstavci 5 digitalizace, tady to může být přidaná hodnota na evropské úrovni právě pro podporu zaměstnanosti. A pak odstavce 6 a 9 Tady souhlasím, že ta nenahlášená a samostatně vydělečná činnost, ta má dlouhodobé dopady na sociální zabezpečení a na důchodové podmínky. Takže tady to bychom se měli chopit vhodným způsobem a to na základě subsidiarity určitě tu tedy ta role pro tu platformu pro nenahlášenou práci, jak to tady již zmínili kolegové. A ještě chci říci, protože pocházím ze země, kde máme vysokou míru zaměstnanosti, máme rekordní míry zaměstnanosti, tak tady 95% nárůst zaměstnanosti je od trvalých pracovních smluv Um, kvalitních zaměstnaneckých vztahů. Um, musíme podpořit tedy tento druh kultury a i eh, samostatně vydělečné činnosti. Ano, ano, a samozřejmě pocházím ze země, která vystoupí z Evropské unie, nicméně je důležité, aby toto sdělení prošlo, tedy že Spojené království je země, která ochraňuje a posiluje eh, práva pracujících a naše vláda je opravdu zavázána, že budeme převádět evropskou legislativu i na naše vnitrostátní právní úpravy, že to bude základ, na kterém budeme budovat a že jsme tady opravdu pro ochranu práv pracujících. Děkuji. A nyní paní Dlabová. Děkuji paní předsedkyně a blahopřeji paní předsedkyni i všem místopředsedům. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci a děkuji stínovým eh, zpravodajům za jejich spolupráci. Přečetla jsem si pečlivě celou zprávu a ráda bych se k tomu stručně a obecně vyjádřila, a to zejména ve dvou bodech. Za prvé, pravomoce EU v oblasti sociální politiky. Chtěla bych všechny upozornit na omezení Evropské unie, pokud jde o regulování pracovních podmínek a smluvních podmínek, které se vztahují na pracovní úvazek. Článek 151 a 153 smlouvy o fungování Evropské unie jasně specifikuje tyto aspekty. Evropská unie může eh, pouze eh, doplňovat a podporovat členské státy v oblasti sociální politiky a přijímat minimální požadavky eh, nařízení, tam reguluje vše, co je třeba implementovat a to bychom měli mít na paměti a měli bychom na to myslet, až budeme navrhovat ten, tu závěrečnou zprávu a její text. Druhá věc, taková obecná úvaha, jež to tady zaznělo a já to vnímám podobně jako Andrea McIntyre, eh, Vždy eh, mi trošičku vadí ten pojem nejistá práce ve všech zprávách našeho výboru. Nejistá práce, to je subjektivní pojem a není eh, tady žádná univerzálně akceptovaná definice. Někdo to vnímá Eh, jako eh, něco, co souvisí s nedostatečnou kontinuitou práce, nedostatečné platy a mm, eh, navyšování platů, nedostatečná sociální ochrana, žádná ochrana proti diskriminaci v práci a tak dále. Ale já si myslím, že toto vysvětlení nejisté práce nemůže být vnímáno jako univerzální, všeobecně platná definice a navíc nemůžeme slepě um, tady uh, definovat uh, takto uh, žádnou smlouvu uh, s, kon, s koncem, protože jinak by naše práce byla také nejistá a práce asistentů také velmi nejistá. A nemůžeme definovat eh, nejistou práci, eh, smlouvy v digitálním, kreativním průmyslu a tak dále. To by pro mě bylo příliš velké zjednodušení. A závěrem bych chtěla požádat zpravodaje a stínové zpravodaje, aby vnímali pestrost forem zaměstnáno, zaměstnanosti eh, a smluv. Nemá to být vnímáno jako hrozba, pomáhá nám to naopak eh, dosáhnout plné zaměstnanosti Eh, tady eh, zkrátka je potřeba zajistit, aby eh, zaměstnanci byli dostatečně spokojeni a ochráněni na pracovní místo. A my samozřejmě musíme potom najít rovnováhu ve vztazích na pracovním trhu. To jsou obecné připomínky a já doufám, že později, nebo myslím si, že jistě bez pochyby, později se více zmíníme o detailech. Děkuji, Monika Vána. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady nahrazuji naši stínovou eh, zpravodajku, tedy Mark, a mám následující její připomínky. Velmi vítáme návrh zpravodaje, který eh, podle našeho názoru dobře rozpoznává problém a odráží vůli ten problém řešit, protože nejistá práce a zaměstnávání zhoršuje pracovní podmínky pracovníků eh, v Evropě, tisíců pracovníků v Evropě v posledních letech a pro nás je to nesmírně důležité téma. Ovšem máme určitá doplnění ke zprávě. Za prvé bychom si přáli, měli zdůraznit ještě více, i když to zpravodaj zmínil, situaci žen, protože ženy eh, častěji eh, jsou omezeny na eh, pracovní smlouvy na dobu určitou a částečný úvazek a tak dále a tady je potřeba tyto věci e, zohlednit a samozřejmě to souvisí s horšími podmínkami, pokud jde o sociální zabezpečení a důchod. Další skupinou, která je velmi v citlivé situaci, jsou mladí pracovníci, e, těm hrozí právě nejistá práce a mají velmi znevýhodněnou situaci. E, a to je tady dvakrát vyšší riziko, že se dostanou do takové práce když srovnáme pracovníky do 25 let s pracovníky 50 eh, let nebo starší. Tady, eh, jak eh, navrhuje zpravodaj definici nejisté práce, tak my do, bychom tam chtěli něco doplnit. Odměna, která by neměla být pod hranicí Eh, chudoby, musí tam být eh, slušný plat, chceme tam eh, dát také jakoukoliv diskriminaci, sexuální harašení a tak dále. Jinak vyzýváme komisi a členské státy, aby plně eh, přistoupili na to, že nejlepší formou ochrany před nejistou práce jsou standardní eh, pracovní eh, smlouvy. Musíme vylepšit kvalitu pracovních míst i u, těch ne, nestandardní práce. Musíme tam mít sociální ochranu, minimální mzdy, přístup ke školení a další věci. Děkuji a dále dávám slovo paní Laura Lauře Egea. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za první návrh. Celkově mohu do značné míry souhlasit s tím, co kolega v textu naformuloval. Musíme se zaměřit na obnovu hospodářství, protože hospodářský růst eh, zde není pro všechny. A to, co jsme považovali eh, za zatím nejisté známky rostoucí zaměstnanosti, se ukázalo být omylem. Považovali jsme to za indikátor, protože hospodářství eh, prochází oživením, ale není to tak. Mobilita na pracovním trhu zakrývá, že stabilita pracovně právních e, stavů je regulována a že se tam vlastně omezují opatření na ochranu e, pracovníků. Je tady nový přístup v politice zaměstnanosti a tím se zastírá nejistota. My už tomu neříkáme nejistá práce, říkáme, že je to e, práce s větší flexibilitou, ale ve skutečnosti to znamená, že práce je stále nejistější. V Řecku a Itálii byly zahájeny strukturální reformy, zejména pokud je o pracovní právo. V Itálii vznikl tzv. Job Act a tyto strukturální reformy pracovního trhu vedly k tomu, že 121 milionů poukazů bylo vystaveno jako forma odměny za práci. To vyplývá ze strukturální reformy, eh, kterou zde navrhla komise a rada. Ovšem tyto reformy vedou v podstatě eh, k sociálnímu masakru v členských státech. V Itálii se teď platí e, těmito poukazy za práci a to je opravdu ostudné. Nedbá se na práva a důstojnost pracovníků, není tady e, dozor. E, například je možné propustit zaměstnance bez odůvodnění. Článek 118, tam byla různá ochrana opatření, bylo to zrušeno a už z toho nezbylo v podstatě nic. A v současnosti se tomu říká mobilita, ale je to ve skutečnosti masakr pro pracující, eh, kteří jsou eh, takto utlačováni a opravdu pracují za bídné mzdy. Neexistují již kolektivní vyjednávání nebo žádná úspěšná, účinná a neplatí to pouze pro Itálii. Je tady i Španělsko, Portugalsko a Řecko. Tam se prosadily podobné reformy a existují pracující, kteří žijí v chudobě bez jakékoliv ochrany. nemají sociální zabezpečení, protože eh, není ani eh, možnost minimálních eh, mest pro tyto pracující, nejsou chráněni a to je výsledek mobility a flexibility toho, co je zde tak hlásáno. Mohli bychom říci, že komise nám tady dala takový dar, jako je například záruka pro mládež, ale to je opravdu katastrofa, protože pracovní trh byl narušen a roztříštěn a potom um, je zde opatření, které mělo utlumit uh, vliv krize, ale to se jaksi vypařilo bez výsledků. Eh, je tady uh, snaha upravit uh, záruku pro dlouhodobě nezaměstnané, jako kdyby 50-letý člověk mohl být klást na roveň s mladým člověkem, pokud jde o ochranu. Ta opatření, eh, které zde můžeme navrhnout, eh, nejsou dostatečná a naše politika flexibilizace pracovního trhu pokračuje. A 120 milionů chudých Evropanů, jedna pětina všech Evropanů eh, žije v chudobě, a to v roce 2017. Já si myslím, že takovou chudobu jsme nezažili ani po druhé světové válce. Měli bychom si tady sami položit pár otázek a zamyslet se nad sebou. Pan Marta. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Tato eh, zpráva z vlastní iniciativy eh, vychází z konstatování, že atypická práce se eh, rozšiřuje na úkor klasických forem práce. Jsou tady proto dva důvody. Jednak komerční politika liberalizace hospodářství a, a, a další věci. Tato zpráva tady dlouze hovoří o rizicích, které souvisí s banalizací nejisté práce a těchto smluv. Pro pracovníky se oslabují jejich sociální práva, možnosti ke kolektivnímu vyjednávání, oslabuje se eh, sociální zabezpečení a eh, důchody. Je to nejistá práce, a mizí hranice mezi eh, nezávislou činností a činností zaměstnaneckou. Tím se ten problém stává ještě složitějším. Spravodaj navrhuje, abychom definovali e, důstojnou práci tak, aby komise a členské státy se zamyslely nad strategickým rámcem boje proti znejišťování práce. A vychází se tady e, z fenoménu e, Mezinárodní organizace práce, která navrhuje tady ti, ty, kdo rozhodují vlastně vlastně informovat o těchto věcech a um, aby se nad tím povybízí je k tomu, aby se více zamýšleli. Zpráva ovšem se omezuje pouze na konstatování tohoto vývoje, vlastně tedy uh, nadnáší tohoto strašáka, ale nezamýšlí se nad řešeními. Uh, pak je tady uh, také zmíněna Eh, situace uprchlíků, ale eh, nikdy se nepoukazuje na ultraliberální model, který toto všechno způsobil a tady odkazuji na to, co říkala paní Akea. Bohužel, pane zpravodaji, se jedná o Eh, několik eh, zbožných přání, která jsou ovšem nerealizovatelná. Zkrátka proto, že komise pana Junckera dělá pravý opak toho, co je třeba a Evropská unie eh, dělá také pravý opak, a to po desetiletí. Směrnice o vysílání pracovníků Flexikurikte, ta no, a další opatření mobilita pracující a vše, reformě, strukturální reformy eh, a různá úsporná opatření. To jsou všechno opatření, eh, která ohrožují eh, práci, znejišťují práci. A všichni víme, jaký je důvod pro to všechno. Tato zpráva vychází z našeho výboru a ne z komise paní Tysena. my všichni víme proč. Thank you, Mr. Mm, děkuji. Se vás pan Fontules. Děkuji vám a blahopřeji k vašemu zvolení. Já principiálně souhlasím se zprávou pana kolegy Silikiotise. Evropská unie má talent vytvářet nové a nové pojmy. Už bych si mohla žádat i o copyright na ně. Nejde o typická na natypická zaměstnávání, ale jde obecně o různé formy zaměstnání. A hovoří se zde o flexibilních a alternativních formách zaměstnání ale to je jenom vzá- definováno v zájmu zaměstnavatelů a nadnárodních koncernů. Nové formy práce mají za cíl vykořišťovat pracovníky a nová atypické formy zaměstnání čím dál tím více přibývají. Nominálně se snižuje nezaměstnanost, ale ta zaměstnanost, která je, není řádná. V Řecku panuje krize a je celá řada smluv na čtyři hodiny práce, ale v praxi ti lidé pak třeba pracují i 10 hodin týdně, ale dostávají méně než 300 euro měsíčně za svoji práci. A tím se také obchází například sociální odvody. A komu je to vyčítáno? a kdo provádí pracovní inspekce, nebo kde, kdo povolá eh, inspektory práce, když eh, mu bude hrozit to, že přijde i o tu práci omezenou, kterou má. My chceme pracovní podmínky s důstojnou mzdou a sociálním pojištěním. My jako výbor musíme vystupovat proti vykořišťování pracovníků atypickými formami zaměstnání a měli bychom dodržovat eh, zadání Mezinárodní organizace práce a listiny základních sociálních eh, práv a potřebujeme zde jednotnou Evropu. Pan Mann, děkuji, paní předsedkyně, blahopřeji k vašemu zvolení. Poslední vystoupení ukázala, myslím, že se dostáváme do problému mnoha zpráv, že do nich dáváme hodně a s vlastním tématem to pak nesouvisí. Jinak bychom mohli vlastně v každé zprávě opakovat přesně to, co zde zaznělo. Vím, že jsou různé pozice. Někdo nechce vůbec žádnou reformu, ale e, vyvozovat z toho, že reformní politika vedla k sociálnímu masakru, to je také kliše. Vím, že v některých regionech tomu tak je, v celé řadě členských států naštěstí nikoli, protože máme silné sociální partnery, kteří usilují o jasné výsledky prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Také bychom neměli eh, hledět stranou. Opravdu hledět na toto témata a je celá řada nejasných zaměstnaných eh, například v oblasti švart systému. Lidé jsou uh, nuceni k tomu, aby se označovali jako osoby samostatně vydělečné činné, i když nejsou. A pak mají jenom takové krátkodové možnosti pracovat. To vůbec nesouvisí s udržitelností a s dlouhodobostí. Takže potřebujeme zde vytvářet rovnováhu. Je zde mezi námi Ole Christensen, Mr. Flex Security. Vždy jsme ho podporovali, potřebujeme obojí security, tu bezpečnost, o níž někteří mluví, ale také flexibilitu v těch oblastech, kde tedy musíme říct, ano, musíme se přizpůsobovat různým situacím. A dále, v některých státech je kultura malých a středních podniků, které jsou schopné opravdu předávat precizně jasné výsledky a postarat se o to, že nemáme jenom lacenou pracovní sílu, ale že je zde i kvalita. To, že by tu nebyly žádné návrhy, to je eh, nesprávné. Eh, inspekce probíhají, je to důležité téma. A aby práce byla důstojná, to je důležitý výdobytek, někteří na něj již poukazovali. Potřebujeme samozřejmě určité minimální standardy. A já pevně doufám, že některé tyto velkolepé kritické poznámky, které neustále slýcháváme, se zredukují na několik málo věcí, u kterých můžeme konkrétně říci, tak a teď řešíme nejisté pracovní podmínky, jak e, se pokusit e, vyřešit tu situaci prostřednictvím naprosto konkrétních e, opatření. To by mělo být naším úkolem a nikoli zde velká ideologická prohlášení, protože pracovníci potřebují konkrétní výsledky. Děkuji vám. Zaznělo několik poznámek a otázek. A možná by bylo dobré, kdyby na ně zareagoval komise. Máme zde někoho z komise? Pan Pokorný? Možná, že vy byste nám mohl objasnit to, jak nám komise pomůže v boji proti nezaměstnanosti? Děkuji vám, paní předsedkyně, s velkým potěšením. My také vítáme tuto zprávu která je významným doplňkem zprávy paní Rodríguez o sociálním pilíři, která byla přijata minulý týden. A, a v tomto smyslu je to velice dobře načasováno, protože se eh, je tu celá řada prvků, které komise připravuje, aby podpořila sociální pilíř evropských sociálních práv a jedna z věcí, která zazněla v diskuzi, se týká evropské legislativy na ochranu práv pracujících v Evropě. Správně tu zaznělo, že je to oblast, kde subsidiarita hraje zásadní roli a je třeba sladit tedy i tu nezbytnou míru flexibility, aby se vytvářela pracovní místa, nové druhy pracovních poměrů, ale také, aby se zavedly minimální ochranné normy. A jedním z těch výsledků, které budou napojeny na sociální pilíř, a což také bude výsledným produktem komise ke konci roku, bude revize té uh, směrnice o podmínkách všech pracujících, které by tedy měly eh, obdržené na počátku jejich zaměstnaneckého vztahu. Bude to revize celé řady témat, které se tu řeší, jako právě ty různé druhy eh, zaměstnaneckých vztahů. A pak proběhne také první fáze konzultací o sociálních partnerech, jakožto příprava revize příslušné směrnice, takže to bude takový přínos komise. Ještě bych chtěl zmínit další relevantní věci, tedy iniciativa na posílení um, té rovnováhy v pracovním životě. To se týká zejména pozice žen a pečovatelů na pracovním trhu. Pak uh, záležitost té pomoci uh, členským státům v rámci tedy eh, judikatury eh, soudu a implementace směrnice ve světle eh, nových forem práce a pak iniciativa na přístup, pro přístup k sociální mm, ochraně, zejména u těch atypických forem práce. Možná bych měl také zdůraznit, ono se tu, tu objevilo několikrát, že komise vytvořila tu platformu pro nenahlášenou práci um, jako ty um, OSVČ a jiné druhy práce. Tady se prostě komise snaží uh, toto řešit efektivnějším způsobem. Ta platforma teprve zahájila svoji práci. Komise její funkce tedy podporuje. A pak ještě um, zmínku k té zprávě z loňského října. Tedy uh, asi nemáme žádnou okamžitou variantu řešení uh, nezaměstnanosti. Nicméně už se prokázalo, že toto má uh, pozitivní dopady nějakých 14 milionů od ledna loňského roku v tom režimu podpory mladých a z nich 9 milionů tedy uh, se opravdu našlo práci. To znamená, ne, není to nějaká okamžitá reakce, ale celý ten proces může vést k pozitivním výsledkům. Děkuji vám. Já vám děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v poledne 2. února. Přijetí ve výboru 25. dubna a jsem si jistá, že se k této záležitosti ještě vrátíme, protože to je naše hlavní téma v tomto výboru, o kterém nyní jednáme, snažíme se nalézt řešení a také vynakládat na další um, výbory a, a komisy, aby se našlo řešení. Pak eh, tedy příští týden tu máme eh, to, ten parlamentní týden, příští týden a tam to bude také velice zajímavé, protože tento meziparlamentní týden se soustředuje na mobilitu, pracovní vztahy a evropská sociální práva. A tady opravdu doufám, že se těch jednání zúčastníte. Přál jste si ještě něco, jakožto zpravodaj dodat? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych v první řadě poděkoval všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří se vyjádřili. Jak jste vy sama řekla, paní předsedkyně, ještě budeme mít hodně příležitostí toto téma projednávat, až dáme dohromady i pozměvací návrhy. Jen bych chtěl zdůraznit dvě věci. Naší roli tady ve výboru pro zaměstnanost – je to, že tu zastupujeme evropský lid. Takže správně říkáte, že máme připravit doporučení a vynakládat nátlak na komisi a na členské státy. Už jsme měli hodně příležitostí to eh, projednat i s kolegyní Martinou z ALDE. Ano, právě toto je naše role, abychom připravili doporučení, aby to vedlo ke změnám. A samozřejmě to za respektování všech pravidel a vymezení, která plynou z legislativy. Ale neznamená to, že musíme přijímat realitu taková, jaká je. My se ji snažíme změnit, tedy přispět k té změně. A tato moje zpráva, podobné iniciativy jdou právě tímto směrem. To byla první připomínka. A ta druhá se týká toho, co řekla paní McIntyre, práce na částečný úvazek tady, co, o co se snažíme? Ono je to vlastně vnuceno tím částečným úvazkem, kdy vlastně lidé nemají jinou volbu. My se samozřejmě nechceme nějak omezit ti, kteří si eh, dobrovolně zvolí částečný úvazek. Problém je, že v mnoha členských státech lidé nemají ani jinou možnost, jinou volbu prostě musí přijmout ty smlouvy na nulový počet hodin nebo na částečný úvazek a to pak vede k té prekérnosti. A právě tady bychom my měli intervenovat, snažit se tedy přijít s nějakými doporučeními a situaci napravit. Ještě jednou vám všem tedy děkuji a myslím si, že po té, co obdržíme pozměvací návrhy, budeme mít velice zajímavou diskuzi. Já děkuji panu Silikiotosovi a nyní je to bod 10 našeho pořadu jednání. To je zvážení a projednání návrhu stanoviska. Navrhovatelem je pan Hetman, je to e, zpráva výboru pro rozpočet a ekon, prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice a zavedení technických zlepšení toho fondu. Abych to zjednodušila tedy výboru EFSI, a, a máme tu e, pana e, Beckera, který nám to nás uvede do tématu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zde zastupuji pana zpravodaje Kristofa Hetmana a dovolte mi, abych vám přednesl jeho úvodní poznámky. Evropská komise navrhla 14. září 2016 nařízení prodlužující e, trvání Evropského fondu pro strategické investice EFSI. Vstoupil v platnost v červenci 2015 a původně byl plánován na tři roky. Komise navrhla prodloužení a to až do konce současného finančního výhledu a zároveň e, zvýšila plánované investice z 315 na 500 miliard eur. V důsledku toho Evropská unie navrhla zvýšit záruku z 16 na 26 miliard eur. EFSI byl vytvořen jako klíčový koncept eh, širokého investičního plánu pro Evropu, který připravil eh, předseda Evropské komise Juncker. Eh, byl nastaven tak, aby stimuloval investice, dlouhodobý hospodářský růst a konkurenceschopnost Evropské unie. Od spuštění fondu neuplynuly ještě ani dva roky, ale už vidíme jisté známky hospodářské obnovy a sdělení Evropské komise z 1. června 2016 s názvem Evropa opět investuje e, závěry e, investičního plánu pro Evropu e, uvádí konkrétní projekty, které jsou součástí EFSI. A proto zpravodaj podporuje návrh komise prodloužit fungování fondu a navýšení částky e, záruky ze strany Evropské unie v tomto fondu. Nicméně poukazuje pan zpravodaj na některá důležitá témata, která musí doplnit tento fond tak, aby mohl fungovat opravdu účinně a plně byl využíván jeho potenciál při realizaci strategie Evropa 2020, při vytváření udržitelného růstu zaměstnanosti, boji proti chudobě a nezaměstnanosti. Je zde nerovnováha jednotlivých odvětví v Evropě, které jsou podporovány tímto mechanismem. Je zde jenom málo projektů, které podporují sociální investování. Důvodem možná je menší přímá vidětelnost hospodářských přínosů sociálního investování a někdy také slabší administrativní kapacity, nedostatečné zkušenosti sociálních aktérů při práci s tak velkými projekty. Spravodaj zvažuje, že toto by bylo možné zlepšit eh, posílením aktivit eh, takzvaného European Investment Advisory Hub. Toto poradenské centrum by mělo být k dispozici všem aktérům, včetně sociálních podniků a sociálních služeb. Lepší využívání EFSI v rámci sociálních aktérů by mohlo vést k vytváření více pracovních míst a udržitelného růstu. Pána zpravodaje mrzí, že komise zatím eh, nedodala data o počtu pracovních míst, zvláště těch udržitelných, která vznikla díky projektům podpořeným z EFSI. Získání takovýchto informací by bylo užitečné pro všeobecné vyhodnocování výsledků EFSI v budoucnosti. Pan eh, zpravodaj je také znepokojen velkou nerovnováhou mezi využívání EFSI v zemích tzv. staré patnáctky EU, protože tam je to 91% toho dnešního projektu. A nové členské státy střední a východní Evropy eh, čerpají jenom 9% poskutnutých zárok návrh eh, propojit EFSI se strukturálními fondy eh, by mohl přispět k tomu, aby se dosáhlo kýžených výsledků při zlepšení dané situace. Ale politika soudržnosti jako hlavní investiční politika EU přinesla osvědčené výsledky nejenom při vytváření investic, ale také při propagaci strukturálních reform, rozvoje lidského kapitálu a vytváření udržitelných pracovních míst. Proto je třeba zajistit, aby i v budoucnosti strukturální fondy s finančním výhledem nebyly nějakým způsobem nahrazeny nebo podkopány jinými fondy nebo nástroje Je třeba zachovat jejich eh, bytnost a samostatnost. Děkuji. Děkuji panu Beckerovi. A nyní má slovo paní místopředsedkyně Jongerius. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit nizozemsky. A dovolte mi poděkovat panu eh, Beckerovi a jeho jménem také panu zpravodaji za zprávu. Domnívám se, že je důležité, aby i náš výbor totiž zareagoval na návrhy Evropské komise týkající se prodloužení fondu EFSI. Dovolte mi říct, že moje frakce obecně je spokojená s návrhem, aby ten Junckerův fond nebo fond EFSI byl dále prodloužen naší frakci eh, zazněly také hlasy, aby ta částka byla ještě vyšší než to navýšení, které je nyní navrhováno. A já tady ještě zvážím, jak a eh, zde naformuluji pozměňovací návrh v této věci, ale myslím si, že to prodloužení je dobrá věc. Co se týče té částky, myslím, že o tom budeme diskutovat i na dalších výborech ještě v budoucnu. Co mě také těší, je důraz, který klade pan zpravodaj na význam sběru dobrých kvalitních dat. Dat o tom, co tedy ty investice konkrétně znamenají pro pracovní příležitosti. Je docela zvláštní, že se to zatím nestalo, že zatím nejsme schopni monitorovat, kolik přímých a nepřímých pracovních míst ty projekty e, mezi tím vytvořily. Člověk by očekával, že to je něco, co komise v souvislosti s eh, investicemi a úsilím o zvyšování zaměstnanosti, co komise tady poskytne a co se po ní bude požadovat. Když hovořím o přímé a nepřímé zaměstnanosti, tak mě také zajímá věc, o které hovořil také pan zpravodaj, že jde o udržitelná, skutečná, perspektivní pracovní místa pro evropské občany. Takže plně souhlasím, co v této věci prohlásil pan zpravodaj. Co mi v návrhu chybí, je otázka, zda bychom také neměli říci, že ten způsob, jak se nyní nakládá s investicemi z EFSI v rámci paktu stability a růstu. Zda tedy, zde také není určitá nerovnováha, když se podíváte na ty země, které nejsou programovými zeměmi, tak ti si mohou investice odečíst v rámci paktu stability a růstu ale to neplatí pro země, které jsou, tak říkajíc, pod kuratelou co by programové země. Takže pokud by se nám podařilo lepší rozložení eh, v rámci Evropské unie a pokud bychom o to chtěli usilovat v souvislosti s ekonomickými výnosy i sociálními přínosy programu EFSI, tak bychom měli opravdu zvážit, zda zde Eh, nenavrhnout větší flexibilitu, protože jde i o ty země, které by potřebovaly eh, další podporu navýšení zaměstnanosti a výroby. Na závěr chci poděkovat a my předložíme pozměňovací návrhy, ale máme zde už kvalitní zprávu, která je dobrým podkladem pro další eh, spolupráci s komisí na této záležitosti. Děkuji. Děkuji vám, paní Trebezius. Děkuji vám, paní předsedkyně. FC teprve začal fungovat. A dovolte mi zde odporovat zpravodaji, který zde vidí už nějaké výsledky. Přidala bych se paní Jongerius, která eh, poukázala na to, že zde vlastně nemáme jasné informaci o fungování FC. Sice došlo k nějakému eh, lepšímu fungování hospodářství v EU, ale to nelze odvodit z FC. Hospodářské eh, iniciativy a reformy vždy mají určitý časový posun, než se projeví a aby se EFSI projevil růstem, no na to je příliš brzy. A data komise zatím nejsou příliš přesvědčivá. Ve studii komise Investiční plán pro Evropy aktuální stav jsou uváděna již čísla týkající se investic a vytváření pracovních míst. Já jsem si vypsala několik příkladů. Bylo zde zmíněno 120 tisíc pracovních míst, 70 tisíc z nich je ve Velké Británii a méně než 50 tisíc eh, ve zbytku EU. Pro ta pracovní místa ve Spojeném království vystoje Evropská investiční banka nějakých 27 tisíc eur eh, daňových peněz na každý pracovní místo. To ještě zní přijatelně pro zbytek EU, je to investiční suma 116 tisíc eur peněz z daní. A e, pracovní stav v Itálii si vyžadují na nějakých 437 tisíc eur, To jsou nepřijatelná čísla. Průměrná mzda e, německého zaměstnance je nějakých 41 tisíc eur ročně, což je dost dramatické. Takže komise zde hovoří snad o minimálním množství pracovních míst, že ta čísla by mohla být vyšší, ale prostě ještě nejsou k dispozici. Potom adicionalita. EFSI má podporovat jenom ty projekty, které by se jinak nerealizovaly. Ta eh, adicionalita je ale velice vágní. Aktuálně se přijímají projekty, které jsou jenom o něco větší, než kdyby byly plánovány soukromým sektorem, mají trochu jiný harmonogram a nebo lepší, mají mít lepší řízení rizik pro investory. EIB požaduje lepší definici adicionality a tomu požadavku se připojuje i já. Potom eh, dvojí podpora. Evropská unie má pravidla pro podporu projektů ve všech eh, členských státech. Zatím je tomu tak, že u projektů ve většině zemí musí 50 nákladů nést soukromý sektor a v Řecku byl tento požadavek rozvolněn a umožňuje se podpora eh, ze prostředků EU až do výše 80 Tady už prostě nesedí ten eh, poměr. Prostředky EFSI mají být e, také dávány, co by dotace do investičních e, infrastrukturních projektů, smíšeného financování, to zase rozvolňuje pravidla, ale my zde potřebujeme naprosto jasná pravidla, která nebudou dále rozvolňovat požadavky na vlastní příspěvky. Potom je zde kritizováno, že dochází k fragmentaci a překrývání různých eh, nástrojů finanční podpory, nejsou zde dostatečné analýzy rizik a analýzy dopadů. Také bývá politicky přeceňován hospodářský úspěch EFSI. To je možná docela dobrý podnět pro pana zpravodaje. Takže pro prodloužení FC je příliš brzy. Potřebujeme lepší výsledky, abychom mohli zhodnotit eh, efektivitu stávajících opatření. Bez těchto výsledků prodloužení programu není seriózní politikou. Velice znepokojící je tedy návrh eh, komise eh, vyškrtnout článek 18 odstavec 7 a 8 a dát FC jiný právní základ. Prodloužení FC zatím záviselo na tom, aby nezávislé hodnocení zhodnotilo, že FC eh, funguje dobře a vede k cíli. Není to chce komise vyškrtnout a to je pro mě nepřijatelné. Proto pod podáme náležité pozměňovací návrhy které ještě jednou odrazí vše to, co jsem právě zmínila. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám. Zazněla velká míra kritiky, eh, proč používat stejné prostředky eh, mnohokrát a výsledek pak není příliš impresivní. Nyní má slovo pan Kalve Šambon, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. EFSI je velkou sázkou komise, tedy evropských institucí jako takových, eh, vůči nedostatečnému způsobu, jak vyjít z krize, z nezaměstnanosti. To je třeba tedy uznat. Nemůžeme nahlížet na EFSI jakožto další nástroj na pomoc financování projektu. To by nebylo smysluplno. EFSI, jak tu řekli kolegové a pan Moskoviči a předseda Juncker, je to takový nouzový plán vůči nějaké neudržitelné situaci, eh, vysokým úrovním nezaměstnanosti a vysoké míře exkluze na různých místech Evropy. To znamená, je to chválihodný pokus z tohoto hlediska, když tedy vzniknou nějaké problémy, tak je to opravdu rozumné to použít a máme tady tedy mm, určitý výhled, že do budoucna se to zlepší, ale určitě nesmíme nějak zneužívat, prostituovat ten nástroj a to by znamenalo ho využívat pro jiné účely. Takže jaké jsou tu potíže? potíže s tím, že opravdu mnohokrát se ztrácí tady ten eh, hlavní závěr, což má být vytváření pracovních míst. Pro naši skupinu pokud je zaměstnanost důstojná, tedy plní se legislativa a pak zaměstnanost je úplně výtečná, má ta nejlepší možná pravidla, tak je to výborné. Ale pokud je to normální zaměstnanost, tak je to také dobré. Nyní totiž hovoříme o naléhavé situaci, o sociální exkluzi. Tady souhlasím s paní Jungerius, že je třeba tedy zajistit řádné plnění práva. Ano, to v první řadě musíme vylepšit. Za druhé, co musíme vylepšit? Tedy eh, Většinou to bývá tak, že když se zavádí nějaká nová věc, tak jsou tu již od samotného počátku určité nerovnosti, tedy že tu budou oblasti, že tu budou odvětví, která nemají schopnost přitáhnout investice. Prostě tu budou takové oblasti a budou tu národy, které budou připravenější nebo oblasti průmyslovější, pak zase rurálnější oblasti. No a my musíme zapracovat na tom, aby to bylo více v rovnováze, to využití na evropské úrovni těchto eh, fondů, to směřování těch fondů. Prostě musíme to udělat tak, aby to byl nouzový fond pro řešení závažné současné situace. Takže tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které mají na pomoci tomuto. Pak ještě jedna věc, která tu zazněla a častokrát, když o tom hovoříme, všichni souhlasíme. Rozhodně jsme nechtěli fragmentovat ten fond podle národu, podle kvót a podobně s tím naprosto souhlasím. Ale musíme hovořit o určitých oblastech v Evropě. Mohou to být i přeshraniční oblasti, mohou to být oblasti, které zahrnují tři národy, anebo oblast jenom jednoho města, kde prostě jsou závažné problémy nezaměstnanosti a sociální exkluze. Tam to musíme nasměřovat. Další, čtvrtý a poslední problém, který zmíním, je třeba opravdu dosáhnout nějaké dohody s EIB, e aby to nebyla nějaká zvláštní hra, jako já přidám tady, ty tam. Adicionalita je významná, protože v opačném případě by prostě ten efekt byl nulový. Takže to jsou takové čtyři hlavní body, ohledně kterých budeme předkládat pozměňovací návrhy. Kolegyně Jongerius to tady také již vyjádřila. My v podstatě žádáme o to, aby se respektoval samotný duch, ta podstata tohoto nástroje a aby tu nebyly pokusy jej zničit. Ano, může docházet k potížím, k nedostatkům, ten projekt nebo fond ještě mladý, ale rozhodně nesmíme nějak podmiňovat samotnou jeho existenci. Děkuji. Já vám děkuji a slovo má paní López Bermecho. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo nám to prodáno jako určitý způsob, jak podpořit investice v Evropě, ale až dosud ten Junckerův plán vlastně jenom nahrazoval starší úvěrové programy v evropských institucí a vedlo to k větším finančním problémům. Takže eh, nyní tedy mm, tato situace jako taková je opravdu negativní, takže jsme proti tomu, aby komise tady eh, dávala taková finanční kritéria pro použití projektu tohoto fondu EFSI. Tento fond se navrhuje jako takový, který má být sloučen s ostatními veřejnými eh, programy. To znamená, to vede k určitým eh, privatizacím a centralizaci té veřejné pomoci. My bychom byli pro, aby se zlepšil ten systém výběru projektu, aby se do toho zapojili veřejné orgány a sociální partneři a také, aby byl dán k dispozici členským státům, zejména těm s nižšími příjmy a s vysokou zaměstnaností, takový druh opatření finančních i technických, které zvýší větší míru koheze a povedou k navýšení zaměstnanosti. A tady zdůrazňuji zejména kvalitní zaměstnanosti protože každodenně zaznamenáváme s velkými mírami obav, jak se zvyšuje počet pracujících, kteří i když mají zaměstnání, tak padají do rizikových situací, jsou ohroženi chudobou a to vážnou chudobou. To znamená, zaměstnání musí být kvalitním zaměstnáním. No a na závěr, um, ano, ať je to mechanismus pro eh, převod rizika, to může být pokud tedy toto se zachová, tak budeme naprosto proti eh, existenci tohoto fondu. Thank you. Děkuji a nyní Monika Vár. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, kolegovi Beckerovi, eh, který zastupoval pana zpravodaje za jeho vysvětlení. Vítáme to, hm, že tyto konstruktivní pozměňovací návrhy byly předloženy, kráčí správným směrem, ale je to pro nás zatím ještě nedostatečné. Vítám, že tyto poslanecí návrhy přispívají k udržitelnému růstu a k práci, která je udržitelná. Má být posílen, mají být posíleny investice a také vaše připomínky k politice soudržnosti vítáme kde benchmarky a princip partnerství, zapojení místních a e, regionálních úřadů, že to bylo dosaženo a Evropský fond pro strategické investice nebude a nesmí být náhradou tohoto typu investiční politiky, která má posílit regiony a politiku soudržnosti a která je důležitá pro dosažení cílů Evropa 2020. To vítáme. Víte, že zelení od samého počátku eh, FC eh, vnímají velmi skepticky, stejně tak jako jeho nastavení protože to, co tady předložil Evropský účetní dvůr, to spochybňuje. Evropský účetní dvůr nevidí žádné odůvodnění, proč prodlužovat nebo navyšovat EFSI v tuto chvíli. A Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti rozhodně ne, je tím, který by sociální rozměr, sociální investice a dopady na Evropský sociální fond jako takový, eh, tedy to by měl zohledňovat, měl by z toho vycházet při vytváření svého stanoviska. My jsme od počátku zmiňovali určité obavy, které se nyní potvrzují, tedy, že z EFSI nebudou investice do sociální oblasti. Myslím si, že současné číslo představuje asi 4 až 5 EFSI. To jsou pouze sociální investice a ostatní prostředky ne. A stejně nízké je to u udržitelných investic, investic na ochranu klimatu a životního prostředí, tam je to asi 10 V oblasti ochrany klimatu všem probíhají určité pozitivní kroky, protože EFSI má být tímto směrem posílen. Pokud jde o infrastrukturu a inovace, tak eh, tento podíl má být eh, navázán eh, ze 40 právě na ochranu klimatu. To, je vní, to vnímáme pozitivně, to navázání EFSI na cílová odvětví, jako je ochrana životního prostředí a sociální investice, to jsme očekávali a požadovali od počátku. Komise se tomu ale hrozně bránila, nechtěla zavést targeting. Pokud jde o ochranu klimatu, tak tam teď na to přistoupila, to velmi vítáme a samozřejmě požadujeme to stejné i u sociálních investic. Předložíme k tomu pozměňovací návrh. Chtěli bychom, aby minimálně 20 z EFSI směřovalo právě do sociálních investic na potírání chudoby a sociální vyloučenosti. Myslím si, že eh, tento targeting, toto rozčlenění jsme měli mít od samého počátku. Jinak souhlasím s předřečníky, když kritizují to, co všechno zohledněno nebylo eh, při nastavování FSIM Máme například studii Mezinárodní eh, organizace práce, která jednoznačně uváděla, že EFSI přinese eh, podstatné efekty pro zaměstnanost pouze, když se bude investovat do regionu, eh, kde je velká chudoba a nezaměstnanost. Ovšem to EFSI nezohlednil, nebyl tak uspořádán a je tady jeden trend, a tady se vracím k tomu, co říkal kolega Becker k politice soudržnosti. My tady vidíme tendenci odklánět se od politicky soudržnosti a má se investovat tam, kde to bude nejsnadněji absorbováno a ne tam, kde jsou ty prostředky nejvíce zapotřebí a kde to může obyvatelstvu nejvíce prospět, což tedy znamená, že se prioritně neinvestuje do snižování eh, chudoby a eh, sociálních rozdílů. Podle mého názoru tady něco hrozí FFC, nejenom politice soudržnosti, ale zejména tomuto fondu, eh, že tady bude možné neomezeně z Evropského sociálního fondu přenášet prostředky do EFSI, tak tady je zřejmý zájem Evropské komise oslabit eh, politiku soudržnosti a sociální fond a vše nasměrovat do EFSI, kde vlastně není princip partnerství a žádné další požadavky. A tím nezbytnější je reforma EFSI a je potřeba posílit Evropský sociální fond. Děkuji, pan Martin. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručnější. Zpravodaj podporuje návrh komise a navrhuje málo pozměňovacích návrhů, ale zdůrazňuje, že nedostatek dat, pokud jde eh, o pracovní místa, která vznikají díky EFSI, že to je znepokojivé. A pokud bude fond prodloužen, tak tento typ údajů by měl být schromážděn. To už tady zaznělo několikrát. Navzdory těmto ambiciozním cílům EFSI nefunguje nebo je obtížné ho posoudit pozitivně. Hodnocení výsledků, pokud jde o vytváření pracovních míst a přechod k udržitelné ekonomice, eh, je nemožné. A to proto, že tady nejsou eh, trvalé ukazatele. Návrh komise v tomto ohledu nepřináší žádná řešení. Je pro nás tedy obtížné souhlasit s navýšením kapitálu a prodloužit EFSI eh, když nevíme, jaký je skutečný dopad tohoto nástroje, který je velmi často používán jako prostředek politické komunikace Evropskou komisí. Bylo to tady už několikrát opakováno. Byl to takový kousek pana Junkera, ale nebyl to úspěšný kousek. Ovšem, eh, nemůžeme být zcela proti EFSI, tady se přidělují prostředky malým a středním podnikům a jsou to v podstatě soukromé prostředky, takže musíme to pečlivě sledovat a naše pozměňovací návrhy budou kráčit tímto směrem. Děkuji. Thank you. Uh, well, there are lots... Děkuji. Je tady celá řada otázek a i kritických připomínek a tak doufám, že tady bude někdo za komisi a e, pokusí se Pokusím se teď schrnout tu e, kritiku. Bylo tady řečeno, že se posil, oslabuje sociální fond a posiluje fond EFSI. A úspěch EFSI přitom není e, nějak podložen a vysvětlen rozumným způsobem, protože to není tak, jak se komise snaží tady předestírat. Ta kritika, která tady zasněla, je velmi ostrá a já doufám, že to s námi prodiskutujete a že třeba nalezneme pravdu, abychom mohli pokročit dále. Máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Hartmeier a, a pracuji na DG Eggfile. Děkuji vám za vaše připomínky, bereme je velmi vážně a já předám tyto informace uvnitř komise. Chtěla bych zmínit několik eh, věcí. V první řadě si myslím, že návrh FC 2 musíme vnímat v souvislosti s aktuálním uplatňováním FC v současnosti. Eh, máme tady rok a půl eh, trvání EFSI, abychom mohli posoudit eh, ty první výsledky a chtěla bych zdůraznit následující. EFSI usiluje o eh, podporu investic, které jsou klíčové pro vytváření pracovních míst v Evropě, pro růst a konkurenceschopnost. Toto jsou klíčová slova. Výsledky jsou povzbudivé. Chtěla bych připomenout čísla. Rok a půl po zahájení FC bylo možné mobilizovat 164 miliard euro investic, což je více než jedna polovina z toho, co se očekává v období tří let ve všech členských státech a asi 388 tisíc malých a středních podniků bude mít, eh, jak se očekává, prospěch Um, z těchto investic. Um, takže tady se vlastně uh, plní ten cíl, tedy generovat uh, investice 350 miliard euro. Um, v některých uh, odvětvích, například sociální, Eh, sektor, ten byl pokryt 4% eh, z celkových investic, takže komise tady souhlasí s tím, že je možnost to ještě vylepšit, ale zároveň také připomínám, eh, že EFSI je nástroj a dobrý nástroj. Chtěla bych uvést několik příkladů, protože někdy je lepší hovořit o skutečných věcech, než hovořit o teorii. To tedy napomohlo díky EFSI sociálním infrastrukturám. Eh, to, tedy jsou tady určité případy a mnohé další se připravují. Byla tady celá řada projektů, které byly eh, podepsány, aby podpořili sociální infrastruktury v Portugalsku, EFSI podporuje malé a střední investice hm, eh, pro riskantní hm, podniky, pardon, pro malé a střední podniky, které vytváří příležitosti zaměstnanosti. Eh, ve francouzských zámořských departmánech se také podporují investice, městský rozvoj, sociální služby a EFSI také podporuje celoevropský fond, který investuje do malé a střední dopravní a eh, sociální infrastrukturní eh, projektů. Takže to je pár informací a další máme k dispozici na našich webových stránkách. Myslím si, že ti 4% procenta musíme vnímat v souvislosti s tím, co jsme udělali pro podporu malých a středních podniků, protože asi 30 EFSI podpory směřuje k malým a středním podnikům, které jsou páteří evropského hospodářství. A ten podíl pro malé a střední podniky, ten si vede velmi dobře. Eh, nad očekávání a proto jsme ten podíl eh, zvýšili, protože eh, tady byla velká poptávka a objevuje se ještě větší poptávka v celé řadě oblastí, zejména v sociálním sektoru a zaměstnanosti mládeže, kde komise v tuto chvíli se snaží posílit objem investičních podpor, takže v tuto chvíli se pracuje na nejrůznějších nástrojích. Uvedu jeden příklad. Evropská komise umožnila vyčlenit záruku na zaměstnanost a sociální inovace a toto bylo spuštěno eh, v prosinci. Komise také podporuje um, mikrofinancování a, eh, a poskytovatele sociálních služeb různými inovativními mechanismy. Komise navrhuje rozšířit EFSI prodloužit EFSI a to samozřejmě navýší i podporu eh, pro malé a střední podniky, které budou hlavními příjemci a budou mít ještě větší podíl eh, prostředků, které jim budou věnovány. Takže to je v tomto kontextu důležité. Potom několik dalších aspektů, které zasněly v diskuzi. Eh, komise naslouchala velice pečlivě kritice, která tady zazněla a snažila se eh, tuto kritiku zohlednit v tom druhém návrhu. Já zmíním tuto kritiku. Posílit adicionalitu. Ano, to vyplynulo jednoznačně eh, z diskuzí a proto komise navrhuje, aby bylo ještě jednoznačnější, že projekty v rámci EFSI musí řešit optimální eh, situace financování tam, kde je mezera na trhu aby vůbec mohli tu podporu z EFSI získat. A dále má být podrobnější definice toho, co bude považováno za adicionalitu, za doplňkové. A navíc komise navrhla zvýšit transparentnost v tom, jak jsou investiční rozhodnutí činěna. Eh, je tady výbor pro investice, jsou tam nezávislí experti, kteří rozhodují a ti musí ty věci pečlivě vysvětlovat a ta vysvětlení budou zveřejňována, tedy bude vysvětlováno, proč eh, ten, který eh, program získal podporu z EFSI, eh, pokud jde o adicionalitu. Komise také navrhuje v rámci FC 2 zjednodušit a usnadnit kombinaci FC s dalšími fondy, zejména se strukturálními. Proč? EFSI a strukturální fondy se vzájemně mají doplňovat, mají eh, dosáhnout stejné cíle, tedy více investic, ekonomický růst a vznik pracovních míst. Tyto cíle sledují oba strukturální fondy a F, jak strukturální fondy, tak EFSI. Eh, pak tam máme také návrh Omnibus, kde se řeší eh, CPR. A Tady by se měla usnadnit ta kombinace, pokud to o investiční platformy a jednotlivé projekty. Dalším cílem návrhu fc 2, to tady dnes také zaznělo, je posílit geografické pokrytí z FC. Takže posílit využívání fondu třeba v méně zvýhodněných oblastech a tady například jsme posílili Eh, European Investment Advisory Hub, kde by měl být eh, zacílenější eh, přístup, řešit to na lokální úrovni v těch regionech, kde je to nejvíce zapotřebí. A protože jedna věc zasněla ve všech vystoupeních, tak zmíním také vytváření pracovních míst. Konkrétní čísla k vytváření pracovních míst, to EIB zveřejní během tohoto roku. V tuto chvíli se hloubkově analyzuje makroekonomický dopad EFSI a bude to k dispozici tento rok. Musíme ovšem myslet také na jednu další věc. I když již existují určitá čísla k potenciálu EFSI a také k možnostem díky EFSI vytvářet pracovní místa, tak e, ty infrastrukturní projekty mají eh, no, velkou životnost, nebo zkrátka to trvá, než přinesou plody a proto je předčasné dopady těchto projektů měřit již v tuto chvíli a to platí i pro čísla, která odhadují počet vytvořených míst. Makroekonomický dopad EFSI samozřejmě bude eh, oznámen v budoucnosti, až budeme mít příslušná čísla k dispozici. To je pro komisi také samozřejmě velmi důležité, aby vás o tom informovala. A závěrem bych chtěla vyjádřit naději, že po eh, té, co ECOFIN schválil obecný přístup k EFSI, eh, v prosinci minulého roku, tedy méně než tři měsíce po přijetí návrhu komise, Doufám tedy, že eh, poté bude diskuze v Evropském parlamentu také probíhat eh, rychle a chtěla bych vyzvat eh, váš výbor nebo poděkovat mu za to, že tady k tomu již předložil návrh zprávy a doufám, že dohoda s radou proběhne rychle, že k ní dojde brzy, než eh, začne léto, protože to je důležité pro to, aby investoři měli jistotu a aby jsme mohli zajistit, že EFSI bude i nadále podporovat malé a střední podniky, bude posouvat růst a vytvářet pracovní místa v Evropě. Thank you. Děkuji. To možná bude neobvyklá otázka, ale Můžete nám poslat to, co jste to právě přečetla, rozeslat to poslankyním a poslancům tohoto výboru. To by asi bylo docela užitečné, protože je to jedna z nejdůležitějších diskusí, které zde eh, vedeme jako poslanci. A pro nás by bylo jednodušší kdy si věci vyjasnit, kdybychom tedy eh, ten eh, písemný podklad, který se právě četla, měli k dispozici. Samozřejmě žádný problém, rozešlu to, pošlu to vám, paní předsedkyně. Výborně, děkuji. Pozněvací návrhy, termín pro jejich podání 1. února v pravé poledne, přijetí na výboru 27. až 28. února, hlasování na příslušném výboru 20. března. A tím se tedy můžeme dostat k dalšímu bodu na našemu pořadu jednání. A ten se týká změny nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském statistickém programu a jeho prodloužení. Chceme mít čísla a chceme mít fakta. A dávám slovo zpravodajce, což je Maria Arena. Děkuji vám, paní předsedkyně. To, že statistické ukazatele spolu se strategií Evropa 2020 a dalšími jsou propojeny, to považuji za pozitivní. A také vidím jako pozitivní to, že oblast nerovnosti, chudoby a materiálních potřeb jsou propojovány s údaji z oblasti energetiky a životního prostředí a tak jsme vděční za i za ukazatele, i za ukazatele týkající se migrace, nejenom migračních toků, ale například i statusu migrantů, jejich ekonomické situace, jejich situace v souvislosti s chudobou, exkluzí. Je důležité i nadále sledovat další eh, vývoj a integraci života migrantů v Evropě a Pomocí takovýchto ukazatelů můžeme také cíleněji vytvářet opatření v sociální oblasti. Ale je možné zde vyjádřit určitou kritiku. První z mé strany je tento. Zdá se, že v této předloze příslušná opatření eh, Eurostatu jsou zadávána externě, jsou zadávána ven, ale přitom přece Eurostat má veřejnou výsadu a neměla by se ta statistika příliš externalizovat. Eh, dále hodnocení a sociálních politik eh, a jejich nákladů, ale to jsou investice, to řeklo i OECD, takže to musíme považovat za investice a ne za náklady. Eh, a v definici ukazatelů se to musí zohlednit. A předložíme návrhy jak tady některé věci vylepšit. První návrh je zahrnout statistické údaje o kvalitě pracovního místa, eh, kvalita pracovních podmínek, odměny, eh, doby eh, pracovního času, eh, různá zvýhodnění pro pracovníky a potom eh, také zohlednění situace chudoby. Například u dětí víme, že chudoba dětí vytváří cykly chudoby v sociálních třídách a tady je potřeba zohlednit právě osud těchto dětí, tak aby tady byl celkový obrázek dopadů politických voleb, politických rozhodnutí, která činíme zde na evropské úrovni. Potom změna k posílení uh, role Mezinárodní organizace práce. Pokud jde o statistiky, to musíme zdůraznit a potom také analýza negativních a pozitivních dopadů globalizace na evropském trhu a konkrétněji na pracovním trhu. Vycházíme z principu, e, nebo obecně se vychází z principu, že globalizace je pouze přínosná, ale když se podíváme e, na Evropu, tak tady vidíme i ty kteří tím trpí a že naše politiky nejsou vždy přizpůsobeny tomu, aby pomohly těm, kteří právě globalizací trpí. Je stále více osob, které bohužel již nedokáží, eh, potom nepodporují takové dohody, jako je například dohoda o volném obchodu. Potom definice růstu eh, na základě jiných kritérií než HDP a potom zohlednění aspektů, jako je například rovnost pohlaví ve eh, statistických údajích a také při přípravě metod eh, analýzy násilí na ženách, násilí na ženách v současnosti eh, na svět, ve světovém měřítku eh, představuje 1,5 z celkového světového bohatství, takže Kdybychom na tom zapracovali, tak bychom dokázali bojovat proti jednomu velkému nešvaru, ale zároveň bychom omezili ten ekonomický dopad, který to představuje. Takže eh, to bylo několik eh, věcí, které bychom tam chtěli vylepšit. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Lope Fontaně. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych chtěla poblahopřát paní předsedkyni a místopředsedům ke zvolení aklamaci. Také chci poděkovat paní zpravodajce za představený text a chci sdělit ehm, moji ochotu za mě i za celou skupinu spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaji. Prostřednictvím tohoto návrhu nařízení se prodlužuje statistický evropský program do roku 2020, to znamená, ty navržené cíle musí být koherentní s těmi již stávajícími a je třeba tedy eh, opravit určité deficity v koordinaci, sloučit to s těmi stávajícími politickými prioritami evropského semestru. Jsou tu dvě, dva pozměňovací návrhy paní předsedkyně jako odstranění určitých statistických údajů pro pakt růstu stability, které nepodpořím. Myslím si, že původní znění je jasnější, takže eh, pozměňovací návrhy 4 a 5 nemohu podpořit, ale jinak si myslím, že je tu mnoho bodů, ve kterých se zhodneme. A co se týče pozměňujících návrhů, které já předložím společně s těmi z mé skupiny, ty jsou v souladu s tím návrhem předloženým komisi. Zdůrazňují se tu různé eh, aspekty. V první řadě statistiky jsou rozdělené podle pohlaví, což nám nesouhlasí vytvoření politik pro boj proti eh, právě genderové nerovnosti. Tady s tím souhlasím. Druhá záležitost se týká statistik, záruk pro um, zaměstnanost mládeže. Tady je třeba jasně představit, jaký druh nabídky obdrželi příjemci. Je třeba mít tedy jasné údaje, abychom mohli přistoupit k zlepšování programu. Také pracovní statistiky o sociální inkluzi obsahují údaje o zranitelných skupinách jako postižení nebo občané eh, etnických menšin, jako třeba Romové. To nám také umožní provádět politiky, které budou individualizovanější a budou mít větší míru úspěšnosti. Další body, o kterých si myslím, že je třeba vylepšit, to jsou ty, které jsou zahrnuty do evropských statistik to o územní realitě. Jedná se o důvěrné komparativní statistiky, o vlastně socioekonomické realitě v Evropské unii, ale ne, nemůžeme ignorovat tu, ten územní aspekt, protože často to je právě ten zásadní faktor, zásadní pro ekonomický, environmentální, sociální rozvoj daného regionu. Takže tady by se to mělo příslušně změnit. A na závěr ještě další dvě věci, které je třeba brát v potaz, a to je demografický vývoj spíše než samotné stárnutí populace. To je e, zase klíčový moment, který je třeba brát v potaz, když se snažíme o udržitelný růst a o jakési vymírání těch venkovských oblastí v Evropě, včetně tedy toho regionu, odkud já pocházím. A jinak obecně si myslím, že velice kvalitně spolupracujeme. Děkuji. Děkuji a nyní paní Trebesius. Děkuji, já budu hovořit za Anne Gerike. Naše skupina podporuje úsilí o lepší vytváření politik založených na dokladech a důkazech a zde tedy eh, statistiky hrají důležitou roli například v oblasti zaměstnanosti. Zde je důležité mít eh, validní data pro analýzy. To je důležité pro to, aby naše politiky byly úspěšné. Obecně podporujeme také návrh komise ale stínu zpravodajka má určité výhrady k některým navrženým pozměňovacím návrhům, kde zacházíme do přílišných detailů týkajících se sociálních ukazatelů, například dopad hospodářské krize na každý členský stát v oblasti kvality eh, bydlení, carbon leakage a podobně. Raději bychom viděli minimalistický přístup k textu komise, a specifické technické detaily a v oblasti statistiky bychom přenechali expertům. Děkuji. Děkuji. Pan Kalde Šambon za Alde, prosím. Eh, děkuji, budu hovořit francouzsky, aby se aby si odpočali tlumočníci ze španělštiny, to ne, ale protože respektuji paní zpravodajku. Vycházím z toho, že nikdo nespochybňuje, že je nezbytné mít statistiky, abychom se nerozhodovali naslepo. Musí to být naprosto spolehlivé statistiky. Musí být eh, dostatečně podložené, tak abychom mohli eh, dělat naši práci tak, aby naše společnost lépe fungovala, lépe prosperovala, zejména v oblasti pracovních míst. Ten, kdo říká, že tady zasahujeme do subsidiarity a tak dále, tak eh, proti těm já se postavím, protože to si myslím, že je hloupé. My potřebujeme evropské statistiky, ale evropské, eh, evropské statistiky jsou také ve službách mezinárodního společenství, takže toto je dobrá příležitost, abychom je vylepšili. A tady velmi souhlasím s tím, co říkala paní Arena a také souhlasím eh, s většinou textu komise. Ovšem, máme tady jako uživatele určité potřeby a paní Arena jich mnoho zmínila. Tady je například eh, Samozřejmě jsou tady některé věci, o kterých bych s ním mohl diskutovat. Například jsem byl u OECD, kde jsem hovořil o jedné věci minulý rok, tedy o sociálních investicích sociální investice nejsou všechno. Samozřejmě eh, může to být investice i do vzdělávání nebo minimální mzda. Tedy eh, to je takový krátkodobý boj eh, proti chudobě, je to vyjádření solidarity společnosti. Pro nás výbor pro sociální záležitosti a zaměstnanost, vedle toho, co říkala paní Arena, je zapotřebí mít spolehlivější a lepší údaje o pracovním trhu, o vytváření pracovních míst, o nových formách zaměstnanosti, protože to eh, souvisí se sociálním pilířem, který se nás dotýká. Zajímá nás rozvoj chudoby a potom další věc, a to růst nerovnosti ekonomické, ekonomických rozdílů, nejenom geografických rozdílů, ale i ekonomických rozdílů. A předseda OECD v Paříži mi řekl, Eh, index eh, z Palma není eh, zase až tak důležitý, ale je důležité to, jakým způsobem se rozvíjí rozdíl mezi bohatým obyvatelstvem a chudým. A tady k tomu potřebujeme indexy, ty jsou nesmírně důležité a k tomu my předneseme příslušné pozměňovací návrhy. A jinak si myslím, že jsou ještě další statistiky, které možná nejsou úplně zralé, a například, že 1,5 eh, eh, světového HDP je eh, způsoben nebo ztráta ve výši 1,5 je způsobena násilím na ženách. To je samozřejmě zavržení hodné, že se to děje. Je to ve světě, ale je to i v Evropě ale nemůžeme to hodnotit jenom ekonomicky, je to zejména morální problém, protože třeba i problém s drogami, ten má někdy i pozitivní ekonomický vliv. Takže to je opravdu spíše morální záležitost. Toto jsou zásadní myšlenky, myslím si, že jsou velmi vyčerpávající. Já někdy některé věci eh, paní eh, Areny opakuji, ale pokud jde o tu nerovnost, o ty rozdíly, tak eh, tady s tím tady souhlasí. Myslím si, že ta zpráva je velmi dobrá. Já velmi spoléhám na uh, šikovnost paní Arény. Děkuji. Thank you. Děkuji. Za zelené paní Ždanoka, prosím. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi vám také poblahopřát ke znovu zvolení. I ostatním místopředsedům a místopředsedkyním tohoto výboru blahopřeji. V souvislosti s touto zprávou my, stejně jako ostatní kolegové, jsme toho názoru, že kvalitní statistiky jsou opravdu základem politiky. Statistiky nám umožní definovat a řešit aktuální a konkrétní problémy. Při přípravě návrhu zprávy v eh, sociálních statistikách, tam až je Mažerice, to je také dobrý příklad. Nicméně nyní projednáváme statistiky obecným způsobem, a to, co zde přednesla Maria Arena, je velice kvalitní, vypracovala velice kvalitní návrh, stanovisko a zajímavé pozměňovací návrhy. A vítáme to, že se zaměřujete na boj proti chudobě a exkluzi v pozměňovacím návrhu číslo 1 Dobré je také na to, že se je navrhována širší definice konkurenceschopnosti. Také děkujeme za návrhy týkající se ekologické stopy a environmentální dimenze. To máme v pozměňovacích návrzích 12 a 13. Potom jsou tam další návrhy tam předložíme vlastní pozměňovací návrhy. A to zvláště v souvislosti s pozměňovacím návrhem číslo 3, bod 1.1.1, odstavec 2, který vy pozměňujete pozměňovacím návrhem 3, ale my bychom chtěli ještě více detailů, jak zmiňovali kolegové, rozvést různé typy zaměstnání, nejenom na plný a částečný úvazek, ale eh, také různé moderní, aktuální typy zaměstnání, jako například zaměstnání na dálku a další, by se měly odrážet v provádění statistik. Potom zde byla určitá diskuse o vašem pozměňovacím návrhu číslo 10. Tam se hovoří o dopadech ekonomické krize. Domníváme se, že bychom zde spíše měli hovořit o dopadech úsporných opatření. Vím, že některým frakcím se to nebude líbit, ale my si to takto myslíme. No a na závěr chci říci, že bychom eh, byli rádi, kdyby ten text, který pozměňujete pozměňovacím návrhem 15, hlavně v oblasti migrace, bychom chtěli ještě detailně rozvést, protože opravdu nezbytně potřebujeme statistické údaje o různých typech migrace přes hranice souvislosti s občany EU. A potom je to také výbor Pety, který má krátkou zprávu o překážkách volného pohybu a práce na vnitřním trhu. V této oblasti obdržel výbor Pety několik petic a mimo jiné vyzývají komisi, aby sbírala statistická data o počtu občanů, kteří využívají portability sociálních práv, eh, jejich přenositelnosti z jedného členského státu do druhého. Takže to jsou ta témata, která nám leží na srdci a návrhy, které bychom rádi viděli v tomto nařízení. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Martan. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, prodloužení Evropského statistického programu se zdá být odůvodněné, i když, jak víme, statistické údaje mohou sloužit eurokratům, aby mohli prezentovat svou vizi Evropy tak, jakože pres prosperuje. Ale kdyby byly spravedl- správněji eh, schromažďovány, tak by nám mohly ukázat neúčinnost evropských politik a negativní dopad těchto politik na životy našich občanů. Návrh komise a návrh stanoviska eh, předkládají několik problémů. Eh, jednak prodloužení tohoto programu dopadne na evropský rozpočet 218 milionů euro by bývalo mohlo být využito jinak. A je obtížně možné přijmout, že Evropská komise chce využít statistiky, aby podpořila zakotvený eh, měnové unie, což je největší selhání evropské integrace a, a roli světového a, eh, aktéra i do zahraniční politiky na úkor členských států. To chce Evropská komise prosadit. Tady eh, chybí sociální indikátory, které by ukázaly, do jaké míry evropské politiky neodpovídají, nereagují na problémy a výzvy členských států v souvislosti s ekonomickou krizí. Je tady eh, globalizační eh, ideologie, kterou tady Evropská unie šíří od samého počátku. Takže vás asi nepřekvapí, že nesouhlasíme ani s tím přístupem paní Arény v tomto stanovisku. Děkuji. Eh, to, uh, A ještě jednu minutu paní Aréně zpravodajce, protože to byly určité otázky a připomínky i na komisi, ale my bychom měli pokračovat. Máme málo času. Já nebudu hovořit déle než minutu. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich návrhy, které jsou podle mě zajímavé. E, tedy u většiny z nich. Myslím si, že budeme konstruktivně spolupracovat, abychom vylepšili to, co komise navrhla a co již bylo navrženo k vylepšení statistických ukazatelů. Myslím si, že můžeme spolupracovat, abychom lépe pochopili tyto fenomény a abychom mohli vypracovat lepší politiky. Děkuji. Thank you. I think... Já vám děkuji a myslím si, že Jean Lambert eh, je zodpovědná za další bod našeho pořadu jednání. Ona není přítomna, takže eh, tak jako tak předám slovo komisi, pokud pan Evere je přítomný. A ona právě dorazila a nicméně není, dáme tady prostor komisi. Děkuji, paní předsedkyně, já pohovořím stručně, chci vám poděkovat eh, za slovo i paní zpravodajce. A ještě chci také poděk- pogratulovat paní předsedkyni, ostatním místopředsedům za jejich dnešní jmenování a přeji vám mnoho úspěchu i podle nových pravidel. A myslím si, že eh, tady nebudu zacházet do detailu ve všech těch aspektech, jenom zdůrazním ty nejdůležitější. Jedním z nich je tady samotný přístup a postoj, který zmiňuje paní zpravodajka v tom rámcovém eh, nařízení, které právě připravujeme v kontextu sociálních statistik, což budete probírat i dnes odpoledne. Ano, ten eh, postoj by měl být maximálně otevřený, maximálně flexibilní, abychom se zakládali na přínosu expertů eh, v těch statistikách. A to je důležitý pro monitoring a další eh, politiky komise. Další věc, externalizace. Jak víte, rozvoje v dostupnosti údajů globálně i po Evropě více využívají efektivní metody využívání údajů například pro administrativní zdroje a podobně. A tento kontext vede také k nastolení lepší rovnováhy eh, nejrůznějších eh, eh, hledisek, průzkumu sociálního charakteru takže tady statistiky by neměly být tady úplným jádrem práce, ale měly by být kvalitním zdrojem prostě pro uh, údaje. Pak uh, ještě důležitá oblast, to je migrace. Tady se plánuje hodně práce a již probíhá ohledně statistiky migrantů. Jde to ruku v ruce s evropskou agendou, je třeba tedy zajistit uh, údaje a vylepšit sbírání údajů. Pak flexibilita v tom sbírání údajů, to se, na tom se také pracuje. Je to napojeno na samotnou otázku demografie a, a mm, hledíme tedy i na celou řadu dalších jiných aspektů. Pak otázka globalizace. My si samozřejmě bereme k srdci vaše připomínky, je to velice důležité téma. Takže statistické poměřování sociálních, ekonomických dopadů globalizace, to je velice prioritní téma Eurostatu a Evropského statistického systému. To znamená hloubkové pochopení globalizace pomůže eh, právě třeba při relokalizaci podniků a podobně. Sociální statistiky, zejména údaje o nerovnostech, zručnostech, nezaměstnanostech, výdajů na sociální ochranu by měly být dále vylepšeny na základě tedy návrhu o integraci evropských statistik. To budete také projednávat dnes odpoledne. Otázka zaměstnanosti. To je velice důležité téma, zejména pro váš výbor tady eh, se díváme tedy na ty navržené návrhy podobně v tom smyslu, jak na to nahlížíte vy, zejména pokud jsou tedy schůdné je třeba tedy nadefinovat a další koncepty, nicméně velká většina témat je, řekněme, jednoduchá, ostatní zase naopak mohou být složitější, co se jejich implementace týče. Myslím si, že tady to je z mé strany vše. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji. Lhůta pro pozměvací návrhy je 30. ledna v poledne. Přijetí na úrovni výboru 22. března a potom v výboru 20. v hlavním výboru 27. března. Tedy tímto můžeme postoupit k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a tím je bod 12. Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. No a já předám slovo paní zpravodajce paní Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Jak asi kolegové vědí, toto je téma, kde je řídícím výborem výbor LIBE. Eh, máme tu určité oblasti spolurozhodování, některé oblasti jsou vyloženě specifické pro nás, takže je to poměrně komplexní a stejně i ta, ty lhůty byly stanoveny dříve, než jsme měli návrh eh, zpravodaje Libe. Ten text je tedy již k dispozici. To stanovisko, které nyní máte k dispozici, asi jste zaznamenali, že jsou tu některé oblasti, řekněme, určitého napětí a to jsou tedy do určité míry nezáměrné oblasti. Byly to prostě zóny, oblasti, eh, které by byly užitečné pro náš výbor, tam soustředit pozornost a vrátit se k tomu, protože musíme vědět, jaký postoj k tomu uplatnit. A musíme vědět tedy, zda pracujeme v souladu. Obecný záměr je vypracovat ten modrý režim, eh, v rámci evropské politiky pro určité skupiny obyvatel, tedy pro tyto eh, migranty, jak, eh, aby tedy členské, v členských státech se věděli, věděli, jak využívat ty modré karty podle i národních režimů. Působnost tedy tady ta připadá právě na Libe a ne na nás. Také se to rozšiřuje na pokrytí příjemců pro příjemce mezinárodní ochrany, ti, kteří mají již udělený status, to je zase eh, zejména diskuze na úrovni Libe. Vím, že tam zpravodaj chce tuto působnost rozšířit. Některé klíčové prvky, které více spíše připadají na nás, jak bylo nyní navrženo. Zaměřujeme se na vysoce kvalifikované osoby, spíše než na nižší kvalifikace. Otázkou je tedy, jak nastavit tu definici, kolik let zkušeností pak vede k tomu, že jste vysoce kvalifikovaní. Ehm, máme legislativu, která hovoří o pěti letech, komise navrhuje dva roky, no a vzhledem k tomu množství zemí, kde jsou to ty dva roky, tak by to mělo být asi více než dva roky, ale stále to tedy ještě není dořečené, je to, dořešené je to otevřená záležitost. No a když jsme posledně zabývali modrými kartami, kde byl parlament spoluzákonodárce, tak eh, jenom ta otázka toho omezení na vysoce kvalifikované byla taková polemická. Máme určité profese, kde se potřebují konkrétní zručnosti, schopnosti, ale eh, tedy prostě jenom samotné nějaké papírové označení vám to nepotvrdí. Pak eh, jsou tu třeba skupiny umělecké, pak je tu otázka tedy vysoce talentovaných osob, což zase nemusí hned automaticky vést k nějakému potvrzení zase prostřednictvím nějakého dokumentu. Tam to je otázka bodu odovodnění 6 a, a článek g pak tedy eh, zase je otázka, zda by tu měly být i nějaké eh, příjmové Prahy právě pro osoby, které spadají do této kategorie. Pokud ano, tak zase jak by se toto mělo stanovovat? Nyní legislativa stanovuje jeden a půlkrát průměrný plat. Komise nyní hovoří o 1 až 1,4 a jsou tu na to různé náhledy zase z různých stran zainteresovaných, které se k tomu vyjadřovaly. My si myslíme, že stávající práh je příliš vysoký pro mnohé profese v mnohých státech, proto členské státy to nepoužívají, to je spíše jeden z těch důvodů, proč se obracejí na modrou kartu, i když tedy nevíme, zda se to v původním znění zachová na úrovni Libe, takže je to otázka, jaký je tedy záměr jakéhokoliv stanoveného Prahu pro příjmy. A pokud to tu bude, jak to bude v souladu s jakýmikoliv jinými, eh, řekněme, výjimkami, které se stanoví třeba pro ty nově kvalifikované, nebo ty, kteří si vydělávají pod tím průměrem nebo tím Prahem. A eh, právě proto tu mají třeba členské státy potíže s tím, že třeba s učiteli, kteří jsou na začátku jejich kariéry, že si ani nevydělávají tady ten průměrný plat. Obody odůvodnění 16, 17, tady se zaměřujeme na to, zda tedy zachovat ten systém a platových prahů, jak by to fungovalo s výjimkami. Tady jsem použila právě um, ty příklady z ETC a pak tedy samotná otázka, jaký je záměr toho Prahu. Je to určitá indikace té kvalifikace, nebo že eh, nechceme nějak eh, snižovat ty platy pro ty vysoce kvalifikované lidi. Pokud ne, tak jak to udělat jinou cestou, třeba jednáním se sociálními partnery. Zda to funguje pro malé a střední podniky, anebo pouze pro velké podniky a zda vůbec členské státy používají ty Prahy spíše, aby lidi eh, jaksi dostali mimo ten režim spíš než do toho režimu. Takže v tuto chvíli mým návrhem je úplně vymazat eh, tento příjmový plat, spíše upřednostnit platy, které by byly jaksi uplatnitelné, srovnatelné s pracovníky v tom odvětví v daném státu. Spravodaj za Libe zvolil cestu platového Prahu jakožto možnost volitelnou pro členský stát. A pokud stát toto zvolí, tak pak tam budou určitá kritéria, které musí následovat. Mě by zajímalo tedy, jak na to nahlížejí kolegové z našeho výboru. A další hlavní oblast obav, to je otázka práv, která se uplatňují pro lidi, kteří jsou přijati podle eh, této, řekněme, modré karty pro vysoce kvalifikované, například právo na eh, žádost o práci v jiném členském státě Evropy, aby tedy nemuseli jít zpět, právo na sloučení rodiny, Všem toto spíše připadá libé, no a na nás připadají otázky ohledně práv na pracovišti a stávající legislativa již poskytuje celou řadu z nich. Tady nejsou nějaké zásadní změny v tomto návrhu. Pak otázky sociálního zamě, eh, zabezpečení, eh, pak otázka koordinace a eh, už máme také nařízení, které se uplatňuje pro obyvatele třetích zemích při nějakém to přeshraničním styku. Pak otázka tedy příjemců a umožnění přístupu ke vzdělání a školení. A pak další návrh, který předkládám, je o tom, že pokud členský stát omezí do určité míry ten přístup prostřednictvím nějakých eh, finančních podpůrných eh, středisek, tak eh, se pak eh, tam bude tedy otázka, zda umožnit také to školení. Pak sedmička, otázka možného obnovení modré karty. Tady předkládám několik pozměňovacích návrhů. Prozatím se mi zdá, že eh, v podstatě pokud zaměstnavatel nesplní legislativu, tak to by nemělo vést k tomu, že zaměstnanec přijde o modrou kartu, protože je to selhání zaměstnavatele a ne těch lidí. To je obsaženo v článku 7. Pak další oblast, která je nová v tomto návrhu, je, že lidé, ti příchozí, mohou mít i jako e, dodatečně k tomu i určité aktivity jako OSVČ, takže v článku 13.2 navrhuji kondicionalitu, tedy, že nějaké dodatečné činnosti jako OSVČ by měly být eh, subsidiární. Dále otázka zaměstnanosti článka 15, rovné zacházení. A pak jsou tu i další oblasti a bylo by dobré ještě předtím, než kolegové budou předkládat pozměňovací návrhy, abychom kolegům rozeslali ty relevantní oblasti, kde máme buď výlučné pravomoci, a nebo tedy společné pravomoci společně s výborem LIBE. A také chci říct, že komisař Avramopoulos včera na výboru LIBE řekl, že eh, je ochoten pohovořit před oběma výbory o tomto návrhu. Thank you. We... Děkuji. A nyní, eh, jak si ztrácíme kontrolu nad eh, časovým plánováním, a to je sice velmi zajímavé téma, tak přesto doufám, že se budete držet svého času. Každý stínový zpravodaj bude mít dvě minuty a začneme paní Šojdrovou. Máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Pokusím se dodržet čas, nicméně musím říci, že návrh směrnice i stanovisko výboru považuji za poměrně komplikované a velmi důležité. Podívám se tedy na to, jak se Eh, hodláme postavit k návrhu komise a také k návrhu výboru. Myslím, že eh, komise předložila návrh, který směřuje k harmonizaci režimu tzv. modrých karet, tedy na úrovni evropské úrovni. Má to své opodstatnění a eh, návrhy, které usilují především o zjednodušení a zpřehlednění jak pro pracovníky, tak pro zaměstnavatele, by měly mít naši podporu. Eh, souhlasím eh, tedy s větší flexibilitou ve stanovení minimální mzdy na 1,4 násobku průměrné mzdy, čili tím odpovídám na paní zpravodajku, která se ptala, jaký bude náš názor. Eh, já budu podporovat tedy to stanovení minimálních prahů. Rozhodně nebudu podporovat návrh, který je navržen ve zprávě a který směřuje k tomu principu stejná mzda za stejnou práci ve stejném místě. Chápu, že to je stanovisko těch, kteří podporují nový návrh směrnice o posting of workers. Eh, považuji eh, rovněž za správné, aby členské eh, státy zveřejnily tato čísla, aby tak tedy bylo jasné, jasné s jakou výší odměny se musí počítat. Souhlasím také se zrušením testování trhu práce na to, jak by jinak bylo možné zaplnit prázdná místa pro tyto vysoce kvalifikované profese ale zároveň budu navrhovat aby členské státy mohly stanovit objem pro vstup státních příslušníků ze třetích zemí v podstatě tak jak to je dnes eh, na úrovni platné směrnice Eh, čili v zásadě s těmito návrhy je možné souhlasit, ale s čím nemohu souhlasit, je příliš velké snížení kvalifikačních požadavků na vydání modré karty. To znamená ta možnost plošné výjimky z vysokoškolského vzdělání, které by mělo být nahrazeno eh, doložením eh, Mm, dokladu o výkonu praxe dvou, možná tří let. Já považuji za eh, snížení standardu nejen pro zaměstnavatele, zaměstnance, ale také pro ty, kteří potom užívají těch služeb, kteří tito lidé, které jsou těmito lidmi vykonáváni. Čili nesouhlasím eh, s tímto snížením standardu. Um, Považuji to také za nerovné zacházení pro občany členských států, protože ti nemohou vlastně, eh, ti nemají tuto možnost nahradit eh, své vzdělání eh, vykona, praxi, tak jak je třeba navrhováno u těchto Mm, pracovníků, kteří přicházejí ze třetích zemí. Čili to je tedy k návrhu komise a k návrhu e, výboru, e, který předložila paní e, poslankyně. Chci za to samozřejmě poděkovat. Je tam řada pozitivních návrhů, nicméně pozměňovací návrh, který by měl vést k tomu srovnání stejná mzda ve stejném místě za stejnou práci. To je samozřejmě princip, který já osobně s kterým já osobně nesouhlasím ani v případě eh, návrhu směrnice Posting of Workers, protože myslím, že tady musí být jistý prostor pro fungování tržního mechanismu, který je tímto popíraný. Ale naprosto souhlasím, že je třeba bojovat proti sociálnímu dumpingu a to stanovením těch minimálních prahů a také udržením určité kvalifikační úrovně. Já se domnívám, že to, že Tady přicházíme s tím návrhem eh, snížit požadavek na vysokoškolské vzdělání je prostě součást sociálního dumpingu, který tady může být tímto podpořen. Stejně tak eh, nesouhlasím s tím, aby bylo možnost, to, což je navrženo ve zprávě, vykonávat samostatně výdělečnou činnost za stejných podmínek jako státní příslušníci v Evropské unii. Myslím si, že zde by měla být ponechána větší flexibilita pro členské státy. Čili vidím, že paní předsedkyně už chce, abych končila, čili říkám ano, některé eh, věci, které směřují, návrhy, které směřují k zpřehlednění, ke zjednodušení podporuji, ale zároveň budu chtít, aby členské státy si ponechaly jistou flexibilitu v rozhodování o tom, jaké, jací pracovníci ze třetích zemí pro vysoce kvalifikované profese budou přicházet. Děkuji. To byly čtyři minuty. A to znamená, že nestihneme oběd, pokud se tak budou chovat úplně všichni. Slovo má pan kolega Benefaj. Děkuji paní předsedkyně a děkuji Jean Lambert za návrh stanoviska, který nám dnes předložila. Ano, prvotní dojem je ten, že diskutujeme o velmi složitém tématu, které má celou řadu velice technických aspektů a bude to potřebovat opravdu hloubkovou analýzu a také určitou míru kompromisů mezi politickými skupinami. Toto téma nám také ale jako parlamentu umožňuje eh, vypracovat skutečně evropský nástroj. Nástroj, který přináší pozitivního evropského eh, ducha vyladění tohoto nástroje pro potřeby nových členských států znamená také eh, řízení přijímání a mobility eh, vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků, jejich rodinných příslušníků a jejich práva. Není to eh, věc, kterou děláme jenom tak. Týká se to evropského pracovního trhu, zvyšování konkurenceschopnosti evropského hospodářství v globálním světě. Zatím Evropa zde není úspěšná, ztrácí lidský kapitál, ale stále ještě můžeme tuto situaci zvrátit. Také právě takovými rozhodnutími. Provádíme prvotní analýzy eh, návrhu komise a obecně to vidíme pozitivně. Prahy pro mzdy, zjednodušení kvalifikačních požadavků, zlepšení Eh, mobility v rámci EU, lepší přístup k statusu dlouhodobého pobytu, eh, testování pracovního trhu, to je v členských státech teď omezeno. A kromě rozšíření eh, rozsahu působnosti modrých karet na osoby, které jsou pod mezinárodní ochranou, je, něco, je nový prvek a je důležitý. Těší mě to, protože to bylo také mezi návrhy z mého eh, zprávy vlastní iniciativy o uprchlících na pracovním trhu. Zpřístupnění, flexib- větší flexibilita nástroje větší výkonnost nástroje při řešení problému evropského pracovního trhu. Musíme s tím nástrojem pracovat jako nástrojem pro vysoce kvalifikované pracovníky a vysoce kvalifikované uprchlíky. Hlavní problematické prvky, které se objevily v předchozích diskusích a ještě zde přetrvávají asi po té, co jsem měl možnost eh, analyzovat zprávu eh, zpravodajky a Libe, je koexistence eh, vnitrostátních režimů a evropského režimu. Vedle těch Prahu je zde nejenom otázka jejich numerické hodnoty, ale i specifických situací jednotlivých zemí, které definují úroveň eh, mest prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Zpravodajka navrhuje, aby hruba eh, mzda nebyla nižší než eh, srovnatelná mzda při srovnatelné práci v dané členské zemi. Já myslím, že o tom musíme ještě více diskutovat i se zapojením možná sociálních partnerů a institucionálních aktérů, protože je to velice delikátní hm, část. A potom také práce směrem k závaznému mm, systému mm, mzdových prahů. To by mohlo také eh, lépe integrovat kolektivní smlouvy, které zde jsou v některých členských státech. Dostanu se ke konci, ale potřebuji také čas jako ostatním. Protože jinak bychom otevřeli eh, dveře riziku sociálního dumpingu a Myslím, že s tím už tady řešíme hodně problémů v tomto výboru. Musíme rozvíjet synergie s dalšími nástroje EU, které se aktualizují na úrovni EU, například um, rámec kvalifikací, azylová politika, posilování kvalifikací a směrnice o přijímání. Modrá karta musí být systémem, který zlepší pracovní trh, kvalitu držitelů, eh, života držitelů těchto eh, karet a zlepší stávající systém. To by měl být ten hlavní směr, kterým bychom se měli ubírat. Děkuji. A to znamená, že všichni nyní máte čas 4 minuty jako řečnickou dobu a budeme doufat, že pan Šuster, no, vy teď máte spoustu času, protože všichni zde hovoří s velkým nadšením, entuziasmem, angažovaností. A hlavně o těch částí týkající se situace uprchlíků, takže se nám schůze prodlouží. Na čtyři minuty má slovo paní Trebezius. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu pokud možno stručná. Dovolte mi nejprve poděkovat paní zpravodajce za vypracování návrhu stanoviska. Obecně doufám, že evropské instituce mají ten poznatek, že přistěhovalectví pracovníků z třetích zemí v budoucnosti se musí řídit jedině jejich kvalifikací a schopností se integrovat. V USA momentálně 44 přistěhovalců má univerzitním vzdělání, zatímco modrá karta Evropské unie eh, vlastně vůbec není v mezinárodním měřítku požadována a nehraje žádnou roli. Proto jsem jasně pro rozšíření modré karty EU a zavedení transparentního katalogu kritérií. Migrace musí být na základě vzdělání, profesní zkušeností, jazykových dovedností, potřebách pracovního trhu, integ- eh, eh, individuální integrační vůle a také hlášení se eh, ke svobodným hodnotám a danému právnímu zřízení. To musí být systematicky aplikováno v celé EU a nesmí to být podkopováno nebo Eh, snižováno nějakými specifikami členských států. Členské státy by měly využít ten manévrovací prostor, který poskytuje směrnice, co by nástroj sekundárního práva a při své transpozici si každý členský stát může reagovat na specifika svých pracovních trhů pomocí společných minimálních standardů bude možné jednotně propagovat modrou kartu Evropské unie a dohnat e, e, konkurenci v mezinárodním měřítku. Děkuji. Sorry. Uh... Oh, yes, sorry. It's uh, Madame Thun. Ambrosios. Paní Tom. Děkuji. Já se zkusím také držet zkrátka se svým entuziasmem na jednu minutu. Já dosti souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka, ale dovolte mi několik poznámek. Je zde několik pozitivních změn, které komise navrhuje. Podmínky přijímání se zjednodušují a zlepšují. Máme zde lepší nastavení týkající se minimálních a maximálních eh, ročních eh, hrubých mest u mm, držitelů modrých karet a kvalifikovaných pracovníků. To vítáme. Nicméně chceme zde zachovat 28 systémů modrých karet, každý v jedné zemi. Já si myslím, že modrá karta by mohla být jednotným vstupným místem do EU měla by umožňovat legálně kvalifikovanou migraci do EU a být takovou si zelenou kartou EU. Za druhé vítám fakt, že komise navrhuje, že modrá karta bude v dispozici širší skupině kvalifikovaných pracovníků, například eh, rodinným příslušníkům, občanům EU. Podle mě je ale ten přístup příliš retr- restriktivní. Mělo by se to stahovat na všechny pracovníky, nejenom na ty vysoce kvalifikované. A jediné limity by měly být eh, dány eh, objektivními požadavky pracovního trhu EU. Režim modré karty nebude ani k dispozici eh, uchazečům mezinárodního ochranu, kteří mají vysokou kvalifikaci. A to je, myslím, chyba. V některých členských státech budou i překrážky týkající se přístupu na pracovní trh, disproporcionální jazykové požadavky. To by mohlo omezovat eh, volný pohyb pracovníků. Děkuji vám. Thank you. Já vám děkuji. Máme tu někoho eh, zastupujícího GUE? Ne, takže nyní Laura Agea, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. K návrhu směrnice, který předkládá komise v červnu loňského roku tvoří součást iniciativ, které měly podpořit v Evropské unii rozvoj řízení politiky migrace. Směrnice o modré kartě měla urychlit přijetí pracujících ze třetích zemích vysoce kvalifikovaných, jejich rodin, stanovit podmínky pro vstup a jejich působení v EU, vyřešit nedostatek eh, pracovních míst, eh, tedy eh, nedostatek pracovní síl. Nicméně nyní vidíme, že je tu celá řada potíží, jako podmínky pro přijetí nejsou jasné, a také omezená mobilita v Evropské unii. Takže tato fragmentace pak představuje velké zatížení pro pracující i pro zaměstnance. A navíc není efektivní, jak se prokazuje z celkového velice omezeného počtu takovýchto povolení pro vysoce specializované druhy práce. A jasná kritika a nebo, pardon, máme tu několik příkladů z Itálie, příkladů, kde se prokazuje, že jsou tu jasné nedostatečné kvalifikace pro tedy přijetí, um, přijetí do pracovního poměru, e, také nedostatečná pracovní zkušenost, pak e, otázka sociálního dumpingu. Tady se hovoří e, o určitých prazích, Dále také o výjimkách ze sociálních výdajů podle článku 8 až 16 zákona 5706. Pak eh, v rámci jednotné měny modrá karta by mohla vést tedy um, k navýšení těch sociálních a platových nerovností v Evropské unii. My si přejeme zajistit určitou rovnost, určité eh, jasné podmínky v Evropské unii. Přejeme si, aby eh, byly tedy rovné podmínky, ale v Evropě se situace nekoordinuje, co se týče například vynakládání eh, z výdají ze sociálního zabezpečení. Přejeme si také podpořit mobilitu z jednoho členského státu do druhého. Máme už určité legislativní texty, třeba o vysílených pracovnících, tam je naprosto zřejmá ta disparita mezi určitými kritérii a to vede pak nebo otvírá cestu k sociálnímu dumpingu. Ehm, ti eh, extrakomunitní pracující by měli mít možnost eh, nalézt tady ve všech členských státech EU eh, tyto možné pracovní podmínky a myslím si, že celá Evropská unie by měla mít možnost využívat tyto zahraniční pracovníky. Pak otázka je také, jaká je situace na pracovním trhu v každém členském státu. Jsou tu určitá specifika, jsou státy, které uh, mají eh, větší potíže. No a třeba jsou státy, které vyloženě exportují své eh, jaksi kvalitní pracující, jako třeba příklad současného Řecka, kde se situace za posledních pět let zhoršila. Takže pokud tyto země jako Řecko nebo Španělsko budou přijímat eh, zahraniční pracovníky v první řadě, bychom měli zabraňovat, aby naši lidé odcházeli. Pak Otázka eh, mobility. Zase eh, mobilita pro zahraniční pracovníky v době, kdy mobilita v samotné Evropě, eh, zejména třeba pro mladé lidi, je spíše výsledkem nutnosti, spíš než chutě a vůle. Oni jsou k tomu nuceni, protože v podstatě nemají jiné možnosti k přežití. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně. Tato směrnice eh, vlastně ruší tu předchozí směrnici, která byla neefektivní. Eh, tady eh, vidíme tyto podmínky pro kvalifikované příslušníky třetích zemí s modrou kartou, která by byla jakýmsi povolením. My to budeme velmi pečlivě sledovat. Vyvolává to v nás celou řadu otázek. Jednak, jak odůvodnit tento model, tyto podmínky, protože v některých zónách v Evropě je nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. V Německu dost, přivza, eh, přijali asi milion uh, uprchlíků, uh, ale ve Francii zase naopak uh, Někteří kvalifikovaní pracovníci odcházejí v oblasti zdraví, nových technologií, v informatice a, a všechno v podstatě kráčí stejným směrem. E, tady jde o zkrácení lhůt, například také e, délky smluv, které se e, jaksi zkracují, vlastně už je to jakási sezónní práce a zkracují se také mzdy. Tady se zmínilo, že se snižují ty prahy, ty úrovně odměn a to by znamenalo sociální dumping, to je naprosto zřejmé. Potom jsou tam otázky v souvislosti s ochranou a potom také míra kvalifikace, e, protože e, tady e, vlastně ta praxe, jak si může nahradit vzdělání. Eh, je to podle nás eh, jaksi sezónní práce a nás by zajímalo, jaká tam bude eh, ochrana. Budou to, bude to, budou to takové obdoby mini jobs, jako se nabízí v Německu nebo to bude odpovídat Evropské modré kartě, budou to vyslaní pracovníci, Eh, musíme se nad tím zamyslet. Ovšem tito eh, sezónní eh, pracovníci, mimo Evropskou, kteří pochází z míst mimo Evropskou unii, my tady vlastně jak si vytěžíme a podle nás tento projekt vlastně nebude úspěšný a budeme ho bedlivě sledovat a budeme sledovat, jaké bude mít dopady. Děkuji. A, a na závěr opět slovo paní Lambert. Já chci poděkovat kolegům a zdůraznit, že co se týče působnosti stanovené v výboru eh, LIBE, nicméně je jasné, že se to netýká sezónních pracovníků nebo podnikových převodů, vysílených pracovníků, takže opravdu kolegové, kteří v tomto nemají jasno, tak se podívejte na ten konkrétní návrh, ať víte, jaká je působnost. A to samé u těch smluv. To jsou smluvní pracovníci, kteří musí mít zajištěnou pracovní nabídku a pak jdou teda se smlouvou. Ta smlouva jde ruku v ruce s tím přístupem k modré kartě. Takže toto jsou tedy odstavce v textu. Pak jsou to otázky etického nabírání pracovníků. Parlament tady měl návrh a opět tentokrát se tam tato dimenze zase objevuje. No a myslím, že nikdo v tomto výboru nebude nic namítat, že tedy už jsme to udělali u tolika zprávách o dovednostech. My ale musíme vylepšit ty dovednosti a schopnosti u Evropanů, ale také víme, že máme určité nedostatky, mezery v těch dovednostech v konkrétních státech, v konkrétních oblastech, na což se tu poměrně často poukazuje v našich vlastních zprávách. Takže je to ta dlouhodobá záležitost ale objevuje se to často v naší práci. Pak některé připomínky kolegů, co se týče toho platového Prahu, tady eh, zase jenom, abych si ujasnila, že jsem to dobře pochopila. A podíváme se tedy na ty návrhy, eh, které toto odrážejí. Pak myslím zase další věc, která tu zazněla, že to není o lidech, kteří jsou OSVČ a přicházejí. To je o tom, pokud lidé zvolí tuto činnost vykonávat doplňkově, tedy ještě k tomu pracovnímu kontratu, proto jsem tam navrhla tu proporčnost, tuto dimenzi. A pokud eh, by někdo Eh, chtěl, chtěl třeba si tady dělat nějaký import-export, anebo ještě mimo svoji práci být DJem, tak prostě, aby eh, toto nevedlo k tomu, že ztratí vlastně ten důvod, který jim umožnil eh, vstoupit do EU. Pak někdo říká, se vyjadřoval k těm požadavcím na kvalifikace, Tady zase je třeba to objasnit, možná bychom tedy tady mohli mít nějaké návrhy. A pak ještě chci říci, že eh, zpráva na výboru Libe se zaměřuje něco na téma struktury toho celého. Já, jakožto navrhovatelka stanoviska, to, na to budu také nahlížet, aby to bylo v takovém vzájemném propojení. Mm, ale Budeme mít také setkání se stínovými zpravodaji z Libé, abychom mohli tedy alespoň vzájemně chápat to, co obě strany dělají. Těším se tedy na pozměňovací návrhy kolegů a doufám, že se nám podaří vypracovat koherentní text, který zejména zodpoví na ty vyjádřené obavy. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 7. února v poledne, přijetí na výboru 25. dubna a hlasování na řídícím výboru 3. května 2017. Tímto vám všem děkuji a budeme pokračovat k dalšímu pořadu, eh, bodu na pořadu jednání. Tím je Evropský program pro ekonomiku sdílení. A v první řadě předám slovo panu Šusterovi, prosím. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Eh, digitalizace eh, je něco, o čem se hovoří velmi často. Velmi často se pestře popisuje, oč běží a někdy se to dá velmi obtížně obsáhnout. A já si myslím, že komise má plnou pravdu, když říká, že oblast digitalizace musíme regulovat a zároveň se musíme postarat o to, aby digitální eh, hospodářství se pokud možno co nejlépe rozvíjelo, protože je to skutečně tak, že digitální hospodářství přináší výhodu v produktivitě a otevírá nesčetné možnosti nabízet nové produkty eh, které mohou být nabízeny efektivněji, lépe plní přání zákazníků a nabízí se také možnost, aby zájmy zaměstnanců byly lépe uplatněny než eh, v některých tradičních pracovních vztazích. I když je politování hodné a je chybou, že dosud otázka regulace eh, pracovních a sociálních práv eh, Eh, komise zatím příliš nezaujala, komise se tomu nevěnovala a to je chyba. Eh, a není platformová ekonomika, online platformy. Eh, to je oblast, která roste a když se na to podíváme, tak četné z aktivit a produktů, které zde vznikají, zároveň vznikají i v tradiční ekonomice. To znamená, že není nové vše, Není vždy nové vše, co na první pohled tak vypadá. A um, východisko mé zprávy je, že musíme zajistit, že online ekonomika nebude získávat konkurenční výhody tím, že bude eh, provádět eh, sociální dumping. To nesmíme dopustit. Z toho musíme vycházet. Potřebujeme eh, politiku konkurenčních podmínek, tak aby ty konkurenční podmínky byly stejné. A e, výhody by měly plynout z toho, že v té platformové ekonomice některé věci jdou rychleji a se je udělat e, chytřeji, ale neměly by tady docházet k sociálnímu dumpingu. To je východiskové zprávy a pokud vyjdeme z toho, tak se potom dostaneme k dalším aspektům, které musíme e, požadovat. A i tady platí, že Nechceme nadměrnou eh, evropskou regulaci, která by nahradila regulaci národních států. Samozřejmě eh, pracovně právní a sociálně politické předpisy jsou velmi často v eh, kompetenci národních států, ale musíme zajistit, že to bude uplatněno tím, že vytvoříme rámec pro hospodářskou soutěž správně. A tady je potom potřeba ještě rozlišovat jednu věc, protože tady Eh, je opravdu celá řada nejrůznějších platform a proto musíme rozlišovat mezi platformami, eh, kde se poskytuje téměř výlučně eh, dobrovolná činnost a mezi profesionálními platformami, protože nikdo nechce samozřejmě zatížit regulacemi dobrovolné platformy, to vůbec není potřeba, tam bychom udusili angažovanost občanů a proto musíme rozlišovat mezi profesionálními a neprofesionálními platformami a e, pravidla tedy které tady chci navrhnout, e, se tedy vztahují na komerční platformy. A tady je také jedna zásadní věc, ze které musíme vycházet a od které potom závisí celá řada dalších kroků. Musíme dospět k tomu, jak to je v tradičním hospodářství. Musíme říci, že ta práce, která se tady odvádí, je buď práce osob samostatně výdělečně činných, a nebo v rámci závislé práce. Toto základní e, rozdělení máme také v tradiční ekonomice a toto rozlišení nezávislí e, nebo by nemělo záviset na tom, co lidé říkají, jak, e, jakže by to mohlo být, ale ono teď již existují i v jurisdikci určité věci, podle kterých lze toto rozlišit. Nedávno došlo k rozsudku ve Velké Británii, eh, pokud jde eh, o zaměstnance na eh, platformě Uber, kde, kde vlastně se řeklo, že tam je, jde o závislý pracovní poměr a ne o samostatně výdělečnou činnost, i když se tomu někdy snaží říkat jinak. Takže když budeme mít toto rozlišení, tak se potom dostaneme k těm eh, věcem, které musí být dále blíže upraveny, tak, aby to bylo analogické eh, k tradičnímu hospodářství. Eh, ochrana zdraví, eh, práva na združování, na odbory, eh, kolektivní vyjednávání, otázka pracovní doby, sociální ochrany, začlenění do sociálních systémů, zabezpečení, které s tím souvisí. Takže tady je principem nevynalézat něco nového pro tuto platformovou ekonomiku, ale jde o to eh, podívat se, kde se platformová ekonomika blíží tradiční ekonomice a vlastně eh, to tomu přiblížit, nastavit to podobně, tak abychom eh, zajistili, že konkurenční výhoda vznikne jenom tím, že ty platformy mohou fungovat chytřeji, ale ne tím, že budou provádět sociální dumping. Děkuji. Děkuji, pane Šustere. A Nyní paní Sander, stínová zpravodajka EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěla bych nejprve poděkovat eh, zpravodaji panu Šusterovi za návrh, který nám předložil, který podle mého názoru je solidním základem pro naši práci, tedy na naši práci na sdělení komise. To je Eh, dnes velmi pokročilý návrh, nejpokročilejší návrh eh, v této oblasti a my na to musíme na našem výboru silně zareagovat. Eh, ekonomika sdílení obr obsahuje obrovský potenciál a Evropa by se mohla stát lídrem v této oblasti. Umožňuje různým nezaměstnaným, důchodcům, studentům a těm, kdo mají nejistnou práci, aby si našli práci doplňující a doplnili svůj příjem. Díky této ekonomice je možné lépe sladit profesní a osobní život. Nabízí se tady určitá pružnost, pokud jde o místo a dobu práce a díky tomu se rozvíjí i některá území. Naši podnikatele neustále vynalézají velmi vynalézavé způsoby eh, poskytování služeb a my to nemůžeme nijak omezovat nebo neměli bychom bránit rozvoji těchto startupů. Jsou tady samozřejmě i některé eh, těžkosti, problémy a pokud jde o pracovníky, tak eh, samozřejmě musíme zajistit jejich ochranu a eh, Tady jde pouze o to nalézt rovnováhu mezi ochranou eh, zaměstnanců, eh, pracovníků a umožnit této ekonomice sdílení, aby se rozvíjela. K tomu textu, který navrhuje zpravodaj, přála bych si, abychom mohli zapracovat zejména na několika bodech, které mi připadají zásadní. Za prvé je nezbytné mít spolehlivé údaje o pracovních místech a o podmínkách pracovních míst v této uh, ekonomice sdílení a tady členské státy musí odvést velký kus práce, ale samozřejmě i Evropská unie. Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit, to je nezbytnost platformám uh, uvalit určité povinnosti, ty platformy musí být zodpovědné a samozřejmě musíme také povzbudit, aby lépe komunikovali e, svůj systém hodnocení, odměňování a aby e, také s dodavateli služeb e, komunikovali v rámci určitých pravidel, aby tam byla dodržována určitá pravidla. A Ehm, pak je tady také nezbytnost rozlišovat profesionální platformy eh, od eh, těch eh, neprofesionálních. Musíme rozlišovat zejména platformy, jejichž ekonomický model je označován za vydělečný a mezi těmi, které opravdu vychází pouze ze sdílení nákladů, zdrojů anebo dovedností. Eh, já bych tady ráda doplnila některé věci. Předložím k tomu pozměňovací návrhy. Mám tam hlavně dvě myšlenky. První se týká eh, kompetencí nebo dovedností. Je pravda, že tady je obrovský eh, potenciál pracovních míst, ale my to můžeme využít pouze v případě, eh, když přizpůsobíme systém eh, vzdělávání novým digitálním potřebám dovedností a když tady budeme mít nějaký kontinuální systém vzdělávání v těchto věcech. Když tady bude nebo hrozí vlastně uh, že i některá pracovní místa by mohla zaniknout a proto musíme eh, podat návrhy, abychom umožnili lidem získat ty nové dovednosti, přeškolit se v podstatě, aby nikdo eh, nezůstal eh, obětí této změny. A pak ještě jedna doplňující myšlenka a to je nezbytnost vysokorychlostních sítí, tak aby opravdu někteří nezůstali pozadu. Musíme celé území pokrýt touto vysokovýkonnostní sítí, zejména také venkovské oblasti. Tím už se chýlím ke konci. A závěrem pouze dodám, že je nezbytné nalézt rovnováhu, aby tato ekonomika sdílení byla prospěšná pro všechny, jak pro e, zaměstnance, tak spotřebitele i podniky. Děkuji. Thank you, Madam Hark. Děkuji. Prosím, paní Harkin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji za uh, velice uh, dobrý návrh stanoviska a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Když slyším to, co zde zaznělo, je dost jasné, že tento druh ekonomiky má potenciál, může vytvářet nové podnikatelské i pracovní příležitosti, ale má také dopady na zaměstnanost, jistotu zaměstnání, placení sociálních příspěvků, bezpečnost, ochranu zdraví při práci, celoživotní vzdělávání, o čemž právě hovořila kolegyně Sander a plně souhlasím s tím, co ona řekla. Také souhlasím se zpravodajem, že potřebujeme spolehlivá data o e, pracovních místech eh, v tomto typu ekonomiky, protože pokud nemáte příslušná čísla, příslušné doklady, těžko o tom můžete něco říkat. Vzhledem k tomu, že zde nejsou zapojení sociální partneři, tak eh, je i problém eh, monitorovat stávající nařízení a musíme zde hledat rovnováhu mezi nadměrnou regulací a na druhou stranu právem pracujících na e, důstojný práce a důstojnou vyváženost soukromého života a pracovního života. Domnívám se, že musíme uznat to, co zde zaznělo, a sice, že ekonomika sdílení může eh, být eh, příčinou špatných pracovních podmínek. A často pracovníci jsou v dosti nejisté pozici a mají problém hájit jakákoliv práva, pokud nějaká mají. Ale nechci, aby to vyznívalo příliš negativně, protože ekonomika sdílení má řadu pozitivních aspektů. Hlavně ten, že se soustředí na lokální úroveň a také může hrát důležitou Eh, roli v oblasti sociální ekonomie. Jsou zde rozdíly mezi členskými státy na regionální úrovni i místní úrovni. Je zde rozhodně fragmentace. A jak už říkal zpravodaje, zda ty služby eh, pro, jsou poskytovány soukromým způsobem anebo profesionálním způsobem. A jak zaznělo i v diskusi o modré kartě, hovořili jsme o tom, že se snažíme vyvarovat sociálnímu dumpingu a to musíme zohlednit i v souvislosti s ekonomikou sdílení. Takže pročetla jsem si řadu návrhů, eh, zpravodaje s nimiž souhlasím, předložím několik málo mm, vlastních pozměňovacích návrhů, které snad eh, stanovisko vylepší. Děkuji, Tania González, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla panu zpravodaji poblahopřát a poděkovat za tento návrh eh, textu. Myslím, že to je dobré východisko, abychom se vypořádali s těmi výzvami, kterým čelíme ve věci ekonomiky sdílení. Má to dopad na zaměstnanost a na ekonomiku jako takovou. V první řadě chci říci, že je třeba hovořit o věcech eh, v řádných definicích, tedy o co se vlastně jedná, protože ty stávající definice nejsou příliš eh, vhodné. Spíše se to napojuje na sociální dumping a na pracovní prekérnost. Víme, jakou výhodu mají nové technologie pro ekonomiku, jaký to má potenciál pro vytváření pracovních míst a sociálních benefitů a podobně. Nicméně některé platformy zneužívají tu deregulaci v sektoru, například když hovoříme o prekérních eh, druzích práce, například v odvětvích, které jsou tak důležité pro členské státy, jako je doprava nebo turistický ruch často využívají ty legální vzduchoprázdná a a uplatňují je právě pro své pracující, aniž by ty platformy měly nějaké fiskální nebo legální nebo pracovní povinnosti a splňovaly kritéria. Takže souhlasíme s tím návrhem, že je třeba odlišovat ty profesní a neprofesní platformy a také s těmi odkazy na vyjasnění konceptu pracujícího. Myslíme si, že je důležité také eh, odkázat na to doporučení 195 Mezinárodní organizace práce a v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Co se týče rámcové směrnice o pracovních podmínkách, Tady obecně souhlasíme, nicméně myslíme si, že je důležité se soustředit a objasnit eh, tedy důstojné pracovní podmínky, jak je to i v, tom, v té zprávě o Evropském sociálním pilíři. Je to důležité pro evropský pracovní trh. Také navrhujeme konkrétní um, pozměvací návrhy um, právě v těch, o těch oblastech pracovního práva, které není plněno, protože právo na práci je právem tedy všech pracujících, stejně tak právo na odpočinek takže eh, je důležité, aby tu byly jasné eh, odkazy zase na větší expozici žen u tohoto druhu práce a pak zdůrazněme také otázku sociální a eh, environmentální udržitelnosti. No a na závěr je důležitý ten odstavec, kde se hovoří o zajištění adekvátní sociální ochrany u pracujících OSVČ a pak e, také podpora odborářské činnosti, tak tady zase předkládáme pozměvací návrh, abychom podpořili práva těchto pracujících a aby tu byly opravdu tedy opatření, aby komise tedy e, toto vzala v potaz a uplatnila to i v rámci Evropské sociální agendy. Děkuji. Thank you. Uh, then it's, uh... Děkuji nyní Karima Deli za zelené. Ne, nemáme tu nikoho za zelené. A není tedy EFDD a to je Laura Agea. Prosím, máte slovo. Presidente, grazie al relatore. Negli ultimi... Děkuji za posledních uh, roky. Tato ekonomika zaznamenala exponenciální nárůst. Uh, jak co se týče tedy um, benefitů, tak tedy co se týče expozice. V posledním roce se strojnásobil počet platform, ovlivnilo to celou řadu odvětví, jako zdravotnictví, dopravy a podobně. To je důležité pro spotřebitele, mají přístup k novým službám za nižší ceny a tímto také můžeme více šetřit zdroj. Máme tu programy na environmentální um, udržitelnost, hovoří o tom také cirkulární ekonomika. Takže je to důležité jak pro zprostředkovatele, tak pro konečné uživatele. Šetří se tím tedy i čas Mm, některé tyto druhy služeb eh, jsou takové, řekněme, jednorázové. A můžeme říci, že takové menší podniky, mikropodniky mohou být z tohoto hlediska lépe organizovány. A objevuje se to tedy hodně v turistickém ruchu, pak eh, a tedy to umožňování, usnadňování prostřednictvím platform přes internet ta ekonomika sdílení zahrnuje celou řadu sektorů, které zažívají potíže, zejména zdroje, přístup na trh, míra ochrany spotřebitele, role spolupracovníků a míra eh, uplatňovaného zdanění. V tomto eh, ve stanovisku ITRE eh, kolegy Tamburána tam je riziko, protože se vede, to vede ke snížení eh, pracovní ochrany spolupracovníků a pak to hledisko peer-to-peer -peer není bráno v potaz. Myslím, že nedávají dostatečnou pozornost eh, těm právům uživatelů, takže členské státy by eh, měly umožnit, aby spotřebitelé byli ochráněni vůči nějakým nelegálním praktikám a tato ekonomika sdílení v digitální éře má velký dopad na ekonomiku, nicméně nemělo by to vést k rizikovým eh, druhům práce a k jaksi a těm nelegálním druhům eh, zaměstnání v některých eh, odvětvích tu vzniká podstatné riziko té nelegální zaměstnanosti a, a konkurence. A myslím, že tedy e, v této formě e, ekonomiky je právě ten dopad e, tady těch jaksi negativních faktorů větší. Myslím, že je třeba více odlišovat ty dočasné nebo občasné zaměstnance. Je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a těch eh, peer-to-peer. -peer. Další charakteristikou ekonomiky sdílení je to, že se objevuje na těch trzích, kde je hodně těch tradičních poskytovatelů služeb. To je výhoda pro trh a to je důležité. Tedy, že tyto eh, platformy pro spolupráci při poskytování služeb by měly být podrobeny podmínkám na přístup na trh tedy třeba nějaké autorizace, profesní autorizace nebo eh, kritéria kvality, třeba jaký druh eh, vozidel se používá a podobně. A myslím si, že eh, více projednáme na setkáních stínových zpravodajů. Paní Melan. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme zpravodaji Eh, za to, že se zaměřil na jednu z pěti os Evropské agenty eh, pro evropskou ekonomiku eh, sdílení Komisař pro eh, vnitřní trh eh, tedy eh, říká, že toto je příležitost pro podniky, občany, v případě, že to ovšem dobře nastavíme. Když se na to podíváme blíže, tak aspekt, který se týká pracovníků a jejich statutu, tak to plně závisí na čtyřech ostatních aspektech, které se objevují v této zprávě povolení zavádění platform pro ekonomiku sdílení, kde víme, že deregulace a ultraliberalismus, eh, které i v EU eh, velmi eh, ovlivnili nabídky a bude velmi těžké pro ty, kdo nově přicházejí, něco takového provozovat. A potom tyto platformy musí mít určitou, určité portfolio, které musí eh, spravovat a eh, tady vlastně se vychází z jednotného digitálního trhu a to je pro nás znepokojení. Eh, legislativa na ochranu spotřebitelů, pokud tedy budou mít všichni přístup k vysokorychlostním sítím, tak tady se by se mělo zabránit tomu, aby docházelo k nekalým postupům. Ale my víme, e, že e, v takových ekonomikách, které jsou velmi nové, e, to často hrozí. A Potom tady hrozí, že tyto platformy budou daňově obcházet stát a tady může docházet k daňovým podvodům Eh, to je všudy přítomné a každopádně to lze očekávat. A poslední eh, události a i rozsudky soudu eh, to odhalily. Takže pokud jde o statut pracujících v této ekonomice, tak je jasné, že bude potřeba vytvořit proto nějaký rámec, ale podle našeho názoru e, evropský rámec není dobrý, e, protože už je příliš pozdě, protože e, sdíly ekonomiky, sdílení jako Uber ukazují, že už je to pozdě, že tyto platformy nejsou rozhodně filantropické podniky. Uber vytvořil systém, který se stal určitým modelem v dopravě a tady partnerství s Googlem, tam už je to velmi pokročilé, ale v budoucnosti už nebudou e, řidiči Uber. Američané a USA e, vlastně se proti tomu chtějí postavit, hrozí, že zaniknou pracovní místa a tady opravdu musíme chránit pracovníky, ale pokud pracovníci nebudou mít pracovní místa, tak eh, budeme mít problémy. A my se snažíme tady o různá podporná opatření a vše, co se týká eh, minimálních mest a sociálních pilířů, eh, v eurozóně, tak my se tady tváříme jako eh, Evropská centrální banka, aby nás tady mohla zachránit, ale my tady nebudeme mít pracovníky, ani pracovní místa, ani podniky, ani spotřebu. Takže možná, že bychom se měli dívat mnohem výše a pokud to bude možné, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak chránit pracovníky, ale já myslím, že tady ten problém eh, je položen někde jinde a, a pouze národní státy by mohly tu situaci zachránit. Děkuji, pane Šustre. Dáte nám k tomu nějaké další informace, vaši reakci? Vielen Dank für die Jenom stručně. Děkuji vám za vaše příspěvky. Většinu z nich jsem viděl tak, že to celé eh, vidí obdobně, tedy na straně jedné chceme rozvíjet eh, potenciály této ekonomiky založené na platformách, protože je zde celá řada potenciálů, ale panuje zde i schoda, že potřebujeme určitou míru ochrany. No a to bude nyní zajímavé zvažování v případě detailů. Je to teď otázka, jestli je to prospěšné nebo naopak ne, kde je třeba chránit, kde ne, ale to bude zajímavá diskuse a těším se na ní, že ji s vámi povedu. Možná jednu věc, kterou bych trochu omezil, je tato. Měli bychom dávat pozor na to, že v diskusi zazněly různé aspekty i nad rámec zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů, například ochrana spotřebitelů. Myslím si, že bychom se měli omezit na ty záležitosti, které se týkají kompetencí tohoto výboru, protože například ve výboru IMCO eh, určitě a jinak diskutují o zájmech spotřebitelů, nemusíme zde zdvojovat činnost, ale myslím, že zde panuje takový základní společný postoj a těším se na naši společnou diskusi a důležité budou ty konkrétní návrhy, co by se tedy mělo dělat. Momentálně to bohužel tak, že digitalizace kráčí kupředu, vznikají různé platformy a měli bychom tedy zavčas říci, ano, z pohledu pracovníků jsou to a to důležitá opatření, která by měla platit. Děkuji. Děkuji vám. A nyní zastupkyně DG Employment. Chcete něco doplnit, vyjasnit? Pan zástupce DG Employment. Několik poznámek. Asi by bylo vhodné eh, zmínit některé výhody, jak o nich hovořil pan Schuster v souvislosti se zaměstnaností, nové příležitosti, Eh, případné přínosy nad rámec klasických typů zaměstnání, možnosti flexibilnějšího uspořádání, ale samozřejmě také čím flexibilnější to je, to tím méně stabilně pravidelné to je ve srovnání s klasickým zaměstnáním. Možná bych zareagoval na určité body ze stanoviska. Bod 1. Bereme na vědomí tuto výzvu, aby se odlišovaly profesionální a neprofesionální služby k bodu číslo 3. Jistě víte, že loni v červnu zde komise rozhodla, že nepředloží žádný evropský legislativní návrh. A tak, jak uvádí a zdůrazňuje váš bod 5, my se nyní zaměřujeme hlavně na to zlepšování těch dokladů a základny informací a jakmile e, bude dostatečně vybudována, bude komise moci lépe analyzovat, zda je třeba činit legislativní nebo politické návrhy nad rámec černového znělení. V bodu číslo čtyři bych zmínil sociální pilíř. Ten bude řešit sociální ochranu na úrovni EU tím, že v pracovním programu komise pro tento rok jsou různé eh, návrhy, hm, například eh, revize směrnice o písemných prohlášeních a další, které zlepší oblast zaměstnanosti. Bod číslo 5, doklady, dokumentace. Ano, souhlasíme s tím, že politiky musí být dostatečně podložené daty a komise eh, hodlá nadále eh, monitorovat prostřednictvím různých studií eh, vývoj situace. Ty studie právě vznikají. A k bodu číslo 6 týkajícího se zdanění a příspěvků sociálnímu zabezpečení. Loni v červnu komise podtrhla potřebu toho, aby členské státy eh, spolupracovaly v souvislosti s platformami a výběrem eh, daní a jsou zde různé mechanismy, například mechanismy eh, ratingu v této oblasti ekonomiky sdílení. Děkuji. Děkujeme. Tím jsme tedy vyčerpali první část našeho dnešního programu. těším se na viděnou. Brzy ve tři hodiny budeme hlasovat.